Dobrý den, vážený pane premiére Španělska, děkuji, že jste pozva- přijal naše pozvání, pozvání Evropského parlamentu, abyste s námi hovořili o postojích Španělska k Evropě. Dnes je velice důležitý den z politického hlediska, neboť máme zde problém s Brexitem, ale také pro nás je důležitý proto, že budeme hovořit eh, o velice důležitých tématech pro Unii, o migraci. Parla- Evropský parlament odhlasoval pozitivně reformu Dublinu. Uvidíme, jak to, bude, jak to dopadne na radě. My vyzýváme radu členské státy, aby podpořili náš návrh, tak abychom mohli ukončit debatu, kterou již vedeme dlouhou dobu, která se týká eh, uprchlíků, jejich eh, přemístěvání a relokace. A pak je také eh, zde problém s rozpočtem. Evropský parlament požaduje více investic z 1,1% na 1,3%. My se domníváme, že je možné navýšit Eh, tuto částku ne členskými příspěvky členských zemí, ale prostřednictvím vlastních zdrojů. Tato debata je stále otevřená. Evropský parlament přišel s eh, svým návrhem. Pak jsou zde také návrhy Evropského parlamentu, které se týkají investic. A pro nás je důležité, abychom hájili mm, naše postoje, postoje Evropského parlamentu, neboť my jsme srdcem evropské demokracie a také slavíme 40 leté výročí španělské ústavy. Španělsko je velice důležitá země a jménem Evropského parlamentu bych se rád přivítal také ministra zahraničí španělského království, pana Boreje, který byl předsedou našeho parlamentu. Děkuji mnohokrát, že jste dnes zavítal mezi nás. Vážený pane ministerský předsedo, vážený pane premiére, děkujeme mnohokrát, že jste přijal naše pozvání a dostavil se mezi nás. A tímto vám předávám slovo. Señor Eh, vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážený pane místopředsedo Evropské police, vážený pane komisaři, vážené poslankyně, vážení poslanci, pro mě je skutečnou ctí, že mohu tady vystoupit před vámi a představit vám pohled Španělska na tu velice napínavou eh, debatu o budoucnosti Evropy. Já říkám napínavá s veškerým přesvědčením, také na základě své základní zkušenosti v roce 1985, kdy eh, se stvrdil přístupový akt Španělska do Evropského hospodářského společenství. Mě bylo 13 let a já musím říci, že velice rád vzpomínám tehdy na tyto dny. Také si připomínám, eh, jaký byl pocit Španělů během celých dekád v době, kdy ve Španělsku nebyla demokracie a nepanovala tam svoboda. Vzpomínám si na zážitky celé generace Španělů, generace rodičů, mužů a žen, pro které Evropa znamenala svobodu, právní stát, pokrok a kohezi po letech diktatury. Pro Španělsko ten moment přistoupení znamenal mnoho věcí. Zejména bylo důležité to, že jsme se součali, stali součástí vnitřního trhu, že jsme dokázali obnovit v naší zemi demokracii. Od té doby pozdější generace Španělů, má vlastní generace, zjistili, že vnitřní hranice se staly jakýmsi pozůstatkem historie a že z nepřátel se stali přátelé. Jsme zastánci evropských hodnot, Právní stát, zásada právního státu, právní jistota, dialog, tolerance, feminismus, bratrství, rovnoprávnost, soužití, ochrana životního prostředí a mezigenerační solidarita. Já jsem vášnivým Evropanem a jsem hrdý na to, co to znamená. Právě dnes jsem na to hrdý, dnes, kdy někteří se utápí v antieuropeismu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Tajány, že má možnost eh, nyní se obrátit se svým projevem na Evropský parlament, to, že se debata koná právě zde je pro mě něco velice krásného. Právě nyní, kdy slavíme 40. výročí prvních voleb do Evropského parlamentu a já jsem si vědom toho, jak parlament hájí demokratické hodnoty. Dámy a pánové, já bych se vrátil k včerejšímu hlasování v Blické dolní sněmovně. Plně respektuji eh, ale tento výsledek hlasování, ale velice ho lituji. Eh, lituji, že nebyla přijata dohoda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Vyjednávali jsme rok a půl a chtěl bych vyjádřit svůj respekt eh, Michelovi Barnierovi, vyjednavači za vynikající práci, kterou odvedlo a za to, že se podařilo zachovat jednotu Evropské 27. Více než rok a půl jsme vyjednávali a myslím si, že dosažená dohoda je skutečně ta možná, mm, ta nejlepší ze všech. Dohoda chrání zájmy jak Spojeného království, tak členských států Evropské unie. Chrání také zájmy občanů. A nejenom práva a zájmy občanů, ale také zájmy ekonomiky. Vytvořit takovou rovnováhu nebylo jednoduché, ale jde, šlo zejména o to, aby eh, Velká Británie odešla z Unie spořádaným způsobem. Je třeba, aby nyní britská vláda přijala odpovědající rozhodnutí, které se týkají budoucích kroků. My jako členské státy a samozřejmě evropské instituce odvedeme svou práci přijmeme a odpovídající opatření, aby důsledky možného no dealu, tvrdého Brexitu byly co možná nejmenší. Vždy jsem říkal, že Říkal jsem to již ve Španělsku a také v médiích, vždy opakuji, že je mi Brexitu velice líto. Jak pro Brity samotné, tak pro Unii je to špatné. Nikdo nic nezíská, všichni ztrácí, a zejména Britové. A právě ti, kteří potřebují nejvíce podporu své vládu ti nejzranitelnější. Ovšem britské rozhodnutí musíme akceptovat a proto by bylo žádoucí, aby Spojené království eh, vybudovalo s Evropskou unii co možná nejtěsnější vztahy, ale naše zásady jsou jasné. Je to integrita vnitřního trhu, nedělitelnost čtyř svobod a také autonomie rozhodování Unie. Pokud budou tyto věci respektovány, jistě se nám podaří nalézt společné řešení. Rád bych hovořil o nutnosti toho, abychom se v Evropě zmobilizovali. Je třeba Evropu znovu legitimovat právě ve světle nových výzev. Právě i s ohledem na ti, kteří si přejí Evropu zničit. A my víme, že existují důležití hráči, kteří, kteří si přejí zničení Evropy. Jako sociální demokrat vím, že sociální Evropa je správná a důležitá. Sociální Evropa je Evropou přesvědčení. A protože já tato přesvědčení mám, morální přesvědčení, a protože si přeji, abychom dostali očekávání občanů, kladu si otázku, jaká by byla, či jaká má být ta nejdůležitější myšlenka mého projevu. A myslím si, že to mohu shrnout do jedné věty. Důležité je, aby Evropa mohla chránit musíme my chránit Evropu. To znamená, že je třeba, abychom vytvořili Evropu, která bude chránit ty nejslabší, ty nejzranitelnější. Je třeba vytvořit Evropu, která umožní mladým lidem mít eh, novou šanci také těm, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, těm, kteří jsou starší 55 let a dlouhodobě nezaměstnaní. Potřebujeme sociální Evropu, ale zároveň Evropu, která bude chránit eh, naše hospodářství a chránit pracovníky před nejistými pracovními podmínkami, a to ve všech státech Evropské unie. Je třeba zajistit bezpečnost a obranu našich občanů, což znamená, že Evropa musí být globální aktér, který je schopen chránit své hodnoty. Chránit Evropu také znamená, že je třeba abychom dostali svým závazkům, které vyplývají z pařížské dohody, tedy boj proti klimatickým změnám, což znamená, že musíme změnit strukturu našeho hospodářství. Evropa se musí konečně uzavřít smír se svými občany. Potřebujeme Evropu, která bude ku prospěchu občanům a také eh, potřebujeme dokončit hospodářskou a měnovou unii. Pouze tak budeme na výši příštích desetiletí. Ovšem nemůžeme kouzlit nepřátelům Evropy říkáme, že naše přesvědčení a naše rozhodnost zvítězí nad autoritářstvím. Víme, že někteří pracují pomocí pochybných metod, využívají lži a my nyní musíme ukázat, že jsme odhodlani chránit náš společný projekt Evropu. Víme, že v dnešních dnech probíhá skutečná bitva ideí a vím, že to hraje roli i v národních parlamentech. Eh, hraje se tady o to, jestli půjdeme krokem zpět, anebo jestli pokročíme. Těžko můžeme jak si ubránit naši budoucnost, když půjdeme směrem vzad. A taky tak, to neuchráníme náš evropský hospodářský model. Musíme chránit naše občany chránit naše hodnoty. Všichni se takto musí zachovat. Všichni musí chránit Evropu, nejenom národní parlamenty, nejenom tento parlament, ale také občané. Naše poselství zní Evropa nikdy nebude nebezpečím pro neuvěřitelnou rozmanitost našich zemí, našich jazyků a kultur. Evropa je přesný opak. Evropa je rozmanitost. Evropa není ničení identit. Já nejsem méně Španělem, protože jsem Evropan. Zcela naopak. Evropská unie nikdy nebude pouhým zeměpisným prvkem. Vždy to bude společenství hodnot, jak tomu vždy bylo, jak tomu bude i v budoucnu. Jsou to hesla francouzské revoluce. Svoboda, rovnost, bratrství. Musíme být inovativní a kreativní, vytvářet lepší společnost, Musíme být společností, která bude konkurenceschopná a současně bude poskytovat sociální ochranu. Koheze, společenská soudržnost, to je něco, co nás jako Evropany definuje. Máme mnoho společného. Pomysleme na udržitelné rozvojové cíle, na agendu 2030, na sociální globální pakt. Pomysleme na Evropu jakožto důležitého vyslánce těchto hodnot. Víme, že globalizace sebou přináší mnoho výzev, často vedla i ke zklamání, což vedlo opětovně k extrémní rétorice. Také víme, že globalizace nově přerozdělila bohatství mezi regiony na naší planetě a samozřejmě to prohloubilo nerovnost. I v našich vlastních společnostech. Víme, že čím dál tím více obíhá její poselství, která jsou protievropská což souvisí právě i s globalizací. Globalizace ale není přírodní katastrofa, proti které nemůžeme nic podniknout. Říká se, že rodiče by měli svým dětem postit poskytnout kořeny i křídla. A to též platí i pro kyny. O kořeny, to znamená, že musíme být někde zakořeněni, mít ochranu a křídla. To znamená, že lidé musí mít pocit, že jsou schopni s něčím pohnout, něco změnit, že mají možnost se osvědčit i v globálním světě. Eh, dámy a pánové, vážení poslanci, eh, my stojíme před změnou epoch. Eh, 29. března začne v, pol- v Evropě nový politický cyklus. My musíme mm, se pokusit regularizovat globalizaci, abychom ochránili evropský sociální model. Je třeba, abychom plně dokončili hospodářskou měnovou unii, neboť to je nezbytný předpoklad pro politickou, sociální a ekologickou unii. deset let poté, po krizi má mnoho občanů stále ještě pocit, že trpí důsledky krize, že jsou vyloučeni ze společnosti, že trpí nejistými pracovními podmínkami a že jejich mzdy jsou příliš nízké. Máme pocit, že Evropa propojila krizi s heslem politika úspor, ale politika úspor nebyla nezbytná, neboť je třeba se podívat, kdo vlastně nesl odpovědnost za finanční hospodářskou krizi, která dopadla tak negativně na mnohé. Krize vedla k nerovnosti, zejména k nerovnosti mezi jednotlivými generacemi. Zejména mladí lidé důsledky krize trpěli nejvíce a také na ženy dopadla krize horším způsobem. Právě s ohledem na pracovní trh. Nejisté pracovní podmínky, nerovnost a oslabení sociálního státu, to vše byly důsledky krize. Společnosti se rozpoltily uvnitř jednotlivých zemí, ale rozpolcení máme také mezi členskými státy, mezi severem a jihem, mezi dlužníky a věřiteli. Nyní je na čase, abychom s tímto skoncovali, abychom Evropě před občany propůjčili lepší legitimitu. A proto musíme požadovat sociální Evropu, Evropu práv. Společenská a, socia- a teritoriální soudržnost je velice důležité. To je pilíř Evropy. Proto je třeba, aby Evropská unie se poučila z globalizace, převzala její výzvy, ale utvářela je evropským způsobem. Je třeba posílit sociální spravedlnost, učinit něco pro vytváření pracovních míst a proto, aby naše sociální státy byly udržitelné. A je třeba se věnovat také politice soudržnosti. Toto vše hájí španělská vláda, například s ohledem na návrh evropského pojištění v nezaměstnanosti. To by byla skutečná pojistka pro občany a toto je, myslím, důležitá zásada pro solidaritu a evropské občanství. Takovou tu cestu budeme aktivně prosazovat paralelně se změnami hospodářské a měnové unie. Důležité je také to, abychom splnili úkol, který nám dali evropské odbory. To znamená, že je třeba, aby bylo možné sladit rodinu a profesní život, aby lidé měli dobré a předvídatelné pracovní podmínky, což znamená, že na pracovním trhu nemůže existovat žádná diskriminace, ať již eh, genderová či jiná. Evropská unie musí bojovat proti nejistotě pracovních míst. Nejisté pracovní poměry by již neměly existovat. Není možné, aby jedna celá generace žila hůře než ge- generace předchozí. Proto je tak důležitá za ruka pro mladé a španělská vláda ji také podporuje. Dámy a pánové, před sedmi měsíci Španělsko vytvořilo vládu, která má celosvětově největší podíl žen. To je důležitý krok směrem ke skutečné rovnoprávnosti žen a mužů, i když ta cesta je samozřejmě ještě před námi a není krátká. Tuto cestu bychom bez inspirace, která vzešla z Evropy, nemohli zvolit, nemohli bychom po ní jít. A proto já děkuji zejména angažovanosti úsilí žen poslankyň, které podporují feminismus v Evropě. Rovné postavení mezi muži a ženami. Španělsko v této věci nepůjde ani o krok zpět. Budeme vždy pokračovat vpřed. Proto potřebujeme přirozeně také podporu Evropy a proto navrhuji, abychom vytvořili skutečnou strategii rovnoprávnosti Evropské unie. Takovou strategii, která zajistí, že ženy již nebudou nadále tak silně postiženy nejistěnými pracovními podmínkami a nezaměstnaností. Evropa by v tomto boji měla převzít vedoucí úlohu. Je třeba také, abychom pokročili v otázce Evropského pilíře sociálních práv, ty by měla být závažná. Týká se to na, zejména možnosti přístupu na pracovních trh a přiměřených pracovních podmínek a samozřejmě také sociálního zapojení. Zde eh, hovořím o Evropské agentuře pro pracovní příležitosti. Evropa musí zajistit, aby existovala skutečná rovnoprávnost a rovněž musí zajistit, aby byl, všichni měli přístup ke všem typům studia, i k těm nejvyšším, to se týká kultury, vědy i výzkumu. To je důležitý nástroj proti těm, kteří by si přáli zničit naše demokracii. Pokud chceme zajistit bezpečnost našich občanů a posílit naši roli ve světě, pokud se chceme stát skutečně globálním aktérem, musíme semknutně pokročit i v oblasti Evropy obrany a bezpečnosti. Více než před rokem jsme začali se stálou strukturovanou spoluprací a nyní začínáme na v oblasti obrany vytvářet naše vlastní kapacity. A nyní je na čase, abychom rozhodně pokročili zpět. Je třeba, abychom začali budovat skutečnou evropskou armádu. Evropská unie musí ukázat světu, že jsme měkkou silou, pokud máme možnost volby. Ne to, protože bychom byli slabí, ale z našeho vlastního přesvědčení. Pokud bychom měli vlastní bojové síly, budeme na celosvětlovém poli seriózním aktérem. Evropská unie je velice aktivním modelem pro svět. Z mnoha důvodů často na to zapomínáme, ale je tomu tak. Neboť jsme, protože jsme unie, můžeme mít tu snahu stát se globálním aktérem. Zastáváme multilaterální pořádek na základě práva a mezinárodně uznaných pravidel. Španělsko rádo přispěje svým dílem k vytváření takovéto vedoucí úlohy. A jsme přesvědčeni, že máme čím přispět, neboť máme například privilegované vztahy s Severní Afrikou, Blízkým východem a Latinskou Amerikou. Je třeba, abychom chopili výzev a i na celosvětovém poli, aby Evropa využívala svou váhu. Je třeba, či chceme být globálním aktérem, když jim ještě nejsme. V tom případě ale není možné, abychom měli vždy jednomyslnost. Netýká se to pouze zahraničního obchodu, ale i témat, jako je zdanění VFR či mechanismus základních práv a právního státu. Chránit Evropu je dnes více než kdy jindy otázka nástrojů, které musí být flexibilní, pokud jde o přijímání rozhodnutí. Potřebujeme evropskou svrchovanost, ta je na důležitá. A ještě jedna záležitost. Je třeba plně dokončit euro a pokročit v otázce víceletého finančního rámce. Před 50 lety v Hágu byl vytvořen Evropský hospodářský prostor a otevřena cesta pro hospodářskou a měnovou unii. A každý konec desetiletí se značil důležitým pokrokem. 69 summit v Hágu, 79 Evropský měnový systém, 1981 Delorův plán pro dokončení hospodářské měnové unie a rok 90, 1999 zavření eura. Mezi těmito daty 1999 až 2019 nám chybí jedno datum, rok 2009, to byla mezinárodní finanční krize, která ukázala slabiny eura a nic neukazuje více, jaké jsou dopady tohoto ztráceného desetiletí. A nyní je třeba pokročit vpřed. Stáli jsme před mnoha výzvami během těch deseti let trvání krize, ale Evropa je vždy úspěš, byl vždy úspěšný příběh, příběh úspěchu hospodářského, společenského i úspěchu evropského projektu. Je třeba zavést nutné změny. Nejde pouze o to posílit finanční systém s ohledem na bankovní unii, která se opírá o, tře, o tři pilíře, které znáte. Jde také o to, abychom z středně, střednědobé hlediska se ještě více semkli, tak, aby abychom se docházeli již nyní připravit na budoucí krize. Je třeba propůjčit Evropě novou legitimitu, to je zásadní. A proto musí občané získat pocit, že jsou středobodem reform, že chráníme jejich úspory před inflací, ale také před eh, možným hospodářským poklesem. Eh, společná unie je důležitý prvek našeho společného projektu Evropské unie. HMU musí zajistit, aby ochrana a sociální účast měly stejnou váhu jako společná hospodářská politika. To je důležité zejména v případě, nejenom v případě, kdy ekonomika eh, si bude dobře, třeba abychom byli vyzbrojeni i pro špatné časy. Proto je třeba posílit strukturu eura dříve, než vypukne příští krize a oslabí naši měnu a naši unii. Musíme se poučit z minulosti a pokročit rozhodným způsobem vpřed. Nemůžeme si dovolit nic neudělat. To neplatí pouze pro instituce, ale také a obzvláště pro všechny ty, kteří v těchto institucích pracují a kteří pracují na národní úrovni. Z hlediska víceletého finančního rámce čelíme mnoha výzvám. Současně ovšem musíme konsolidovat strategické iniciativy, jako je například eh, SZP či politika soudržnosti, která je tak důležitá pro země, jako je Španělsko. Městská Evropa se nemůže odvrátit od Evropy venkova. Rozpočtové prostředky zredukovat znamená, že Evropa by pokročila o krok zpět je třeba mít na mysli, kdo bude mít užitek z tohoto poselství. Návrh komise má mnoho pozitivních prvků s ohledem na výdaje, na zahraniční dimenzi migrační politiky či s ohledem na posílení programu pro inovace a technický pokrok. Evropa musí být suverénní, svrchovaná v oblasti inovací, to znamená umělá inteligence, kvantová informatika, kybernetická bezpečnost či automatizace. Pouze když se budeme snažit, budeme skutečně a třeba mít také dost prostředků. Je také důležité zdvojení programu Erasmus a dalších programů, ale třeba pokročit i v dalších oblastech. Potřebujeme evropskou reakci na záležitosti, které, o kterých jsme se domnívali, že již patří do minulosti, například nárůst nerovnosti či dětská chudoba. Evropa možností začíná již v dětství a proto podporuji, jakožto španělský premiér, záruku pro děti, tak abychom zajistili, že již v raném stádiu, je, stádiu bojujeme proti sociálnímu vyloučení, v tom nejranějším. Návrh, který máme, je, dobrou, je dobrým východiskem, ale nyní je třeba pokročit o krok dál, nebo možná skutečně udělat takový skok vpřed. Naše unie má větší hodnotu než 1% hrubého národního důchodu. Samozřejmě je třeba si dát pozor na výdaje, tak aby byly rozumné, je třeba učinit vše to, abychom eh, zejména řešili výzvy a priority. Přirozeně musíme mít rozumní, vytvářet synergie a skálové efekty. Chránit Evropu znamená také, že, přejeme sociální, že si přejeme sociální Evropu, Evropu obrany, Evropu hospodářské a měnové unie, federální Evropu, která se legitimuje tím, že si získává vůli občanů. Proto je třeba, abychom se snažili ukázat více občanům jejich možnosti, tak aby se mohli identifikovat eh, s hodnotami Unie. Nyní se dostávám k závěrečné části svého projevu. Budu hovořit o výzvách, které se objeví s ohledem na klimatické změny a migraci. V obou případech bych velice sázel na evropské hodnoty. A to říkám proto, protože mám upřímnou vůli vytvořit konsensus napříč všemi grémiemi a názorovým spektrem. Někteří si ovšem přejí rozkol, nějakou bitvu myšlenek. Někteří ale nikdy na Evropu, v Evropu nevěřili a nikdy v ní věřit nebudou. A právě tito se snaží pomocí témat, jako je klima a migrace, otřást základy liberální demokracie. Proto je eh, tak nutné Evropu chránit. Chránit náš evropský model a naše evropské hodnoty. Klimatické změny Mezinárodní fóra, která se aktuálně odehrála, dovolila mnoho pokroku v této oblasti, i když mnoho skeptiků eh, také pokročilo vpřed. Je třeba, abychom se chopili příležitostí, které skýtá budoucnost. Energetická transformace je jednou z velkých eh, šancí pro naše země, ale také například propojení našich sítí tak abychom je mohli využívat efektivnějším způsobem a snížili emise. Víme, jaké dopady budou mít klimatické změny a pokud nebudeme dostatečně vyzbrojeni pro zvládání těchto dopadů, tak eh, v této zkoušce neobstojíme. Ani autoritářský přístup, ani výlučný nacionalismus tuto věc nevyřeší musíme ji řešit společně napříč hranicemi. Je třeba se obrátit proti nerozumnému nacionalismu. Klimatické změny, proti nim můžeme bojovat pouze pomocí rozumu vědy. Proto je důležité, aby Evropa na mezinárodním poli hovořila jedním hlasem. Rád bych ještě zmínil otázku migrace. Hovoříme zde o tématu, kde je třeba, abychom postupovali společně a koordinovaným způsobem. Je třeba spolupracovat se stády původu, s transitními zeměmi i se zeměmi, kde e, uprchlíci kam uprchlíci přicházejí, což je samozřejmě pro nás obzvláště aktuální, neboť máme vnější hranici. Podívejme se na to, jakou roli sehrávají například země, jako je Spojené jako je Moravské království, jak, eh, jako máme spolupráci, jak probíhají kontroly. Rovněž je třeba jednat i na globální úrovni. Konference v Marrakeši byla prvním krokem, jak řešit eh, otázku migrace multilaterálním způsobem. A Španělsko patří k zemím, které podepsaly migrační pakt jsme si vědomi toho, že toto téma je velice kontroverzní, že vytváří velké rozkoly, ale netřeba, není možné na něj hledět pouze negativním perspektivou. Není možné se soustředit pouze na e, nelegální migraci. Ta má i pozitivní efekty, jako například rozvoj ekonomiky, sehrává důležitou roli v sektorech, kde chybí pracovní síla, také vede k tomu, že se vyrovnává stárnutí našich společností. Ovšem přirozeně je třeba se zabývat eh, i africkým kontinentem, který probíhá hlubokými sociálními a demografickými změnami. Je třeba, aby toto, tyto snahy probíraly paralelně s ochranou hranic. Potřebujeme společnou migrační politiku, což znamená zreformovat evropský asilový systém. Potřebujeme reformy, které budou na, na, které budou na výši aktuálního dění a které se opřou o naše hodnoty, o hodnoty jako je odpovědnost a solidarita. Vyjednávání jsou komplexní, ale z tohoto důvodu bychom neměli zapomínat na východisko nebo ten důvod, proč je třeba mít reformy. A to jsou naše závazky, které vyplývají z mezinárodních dohod. Na prvním místě ochrana osob, které prchají před válkou. Musíme dostat základnímu principu lidskosti, musíme být solidární, mít soucit s ostatními. Pokud bychom se takto nechovali, tak by Evropa nebyla Evropou. Evropa se svými demokratickými vymoženostmi je důležitá. Pokud do, dopustíme k rozkolu v Evropě, bude to naší velkou slabinou. Užitek z toho budou mít pouze ti, kteří si přejí zničit náš model. A my jsme v podstatě dokázali vytvořit úspěšný trojuhelník, trojuhelník eh, úspěchu, demokracie, hospodářský pokrok a sociální stát. Pokud se toto chceme zachovat, musíme se navzájem rozumět a musíme bojovat proti stereotypům. Myslím si, že stojíme před zásadní zkouškou. A Víme, že někteří přicházejí s poselstvími, o kterých jsme se domnívali, že již náleží minulosti. A není možné říkat, že tato rétorika není nebezpečná. Svoboda a demokracie, za ty musíme vždy bojovat. Já jsem to sám zažil například koncem 80. let v Bosně, kde jsem působil pro OSM v Sarajevu, městě zničeném válkou. Nelidskost, o které jsme se domnívali, že patří do minulosti, opět vyplula na povrch. A jsme si vědomi, že takovéto síly by mohly ohrozit nejenom náš integrační projekt. Ne, mohly by i subtilním způsobem ovlivňovat agendu aktérů, které by se měly vlastně stavit proti takovýmto tendencím. A proto prosím Evropský parlament, aby nikdo z vás se nenechal stáhnout do hlubiny takovýmito silami. Potřebujeme naše evropské hodnoty. Musí být silnější než kdy jindy, abychom dokázali odolat lákání autoritarismu abychom docházeli ochránit Evropu před těmi, kteří chtějí zničit. Musíme chránit Evropu, aby Evropa mohla chránit naše občany. Proto jsem přesvědčen o tom, že v příštích letech integrace postoupí navzdory všem obtížím. Samozřejmě budou vždy existovat různé názory, kroky vpřed a vzad, ale celkově si myslím, se nám podaří pokročit. Víme, že konsenzus eh, není vždy uspokojivý pro každého, ale Unie je také určitou syntézou různých názorů, ale ty názory musíme proti sobě stavět klidným, mírovým způsobem, abychom pokročili v oblasti blahobytu a abychom dokázali uchovat naši stabilitu ve světě, který se mění. Potřebujeme základ, který bude schopen projít i zatěžkávací zkouškou. Potřebujeme skutečnou solidaritu, která během let e, narůstala. Jistě trpíme také například terorismem. Tady se solidarita jasně projevila a to je základ skutečného evropského bratrství. Z, tohoto, z této půdy může vzrůst. Například zjišťujeme, že Německý občan nyní pocituje atentát v Barceloně, jako kdyby byl namířen proti němu. I ve Štrasburku jsme to zjistili, mohli pozorovat, když zde před měsícem došlo k strašnému teroristickému útoku. I pak se Evropa zcela jasně semknutě obrátila proti terorismu. Nepřátelé Evropy nemohou udělat nic proti rostoucímu pocitu neviditelné, ale skutečné solidarity to zjišťujeme zejména u mladých lidí v Evropě. Tam se to projevuje obzvláště silně. Mladí ukazují evropskou vlajku jako symbol proti mačismu a rasismu, nebo mm, jako symbol toho, že jsou proti rozhodnutí, která jsou v rozporu s logikou doby. Zapomenout minulost, to by byl luxus, který si nemůžeme dovolit. Víme, že musíme být rozhodní, abychom ochránili naše hodnoty a získali zpět rozmach, který jsme ztratili. Nyní čelíme autoritarismu, který se projevil v nezvyklé podobě a smutní podobě, kterou jsme nikdy neměli. Eh, vzpomínám na píseň jednoho španělského zpěváky, který říká, že věnuje svou pízeň vše, kteří smutní po ztracených dobách, ale vzpomeňme si, jak vypadala situace skutečně. Jak vypadala situace, kdy celní hranice eh, omezovaly obchod. Vzpomeňme, jak sociální práva pokročila právě v době, kdy jsme byli společně v Evropské unii. Vzpomeňme na bitvy a bitevní pole první světové války. Vzpomeňme na tyto fenomény, které nám poskytnou odpověď na to, jak se zachovat dnes. Já říkám, když se hovoří o krokoch, krocích zpět, říkám pokrok. Když někdo hovoří o omezování, taková ta retorika limitace, já říkám, jedna idea neomezuje ideu odlišnou. Minulost nikdy nebude budoucností našich společností. A to řekl také Franz Timmermans. Minulost je místo, ze kterého bychom se mělo, měli pokučit. Jsou tam chyby, které třeba opravit. A nyní je na čase, aby se Evropa zmobilizovala, třeba chránit naše hodnoty třeba chránit ten jedinečný projekt, který nám celý svět závidí, protože jedině tak budeme moci porazit ty, kteří zevnitř i zvenku chtějí zničit naše ideály a chtějí to udělat. A já bych to chtěl zdůraznit a připomenout z jediného důvodu. Kvůli hodnotám, které Unie hájí. A při ochraně těchto hodnot se musí uplatnit naše zodpovědnost. To musí být naše odpověď. Potřebujeme přesvědčení a rozhodnost. Musíme k tomu přistupovat pragmaticky, jako v těch posledních 60 letech života. Naším úkolem jako nositelů tohoto velkého dědictví je toto dědictví ještě vylepšovat a chránit, abychom ho mohli předat dalším generacím. Pokud jsme se něco naučili, tak je to to, že v určitých okamžicích naší historie odolat znamená postoupit vpřed. Generace, které zde dnes zastupujete v tomto parlamentu, mají před sebou zásadní úkol chránit Evropu, aby Evropa chránila své občany. Děkuji. Chystáme se ukončit eh, seznam řečníků v rámci Catch the Eye. Všichni poslanci, kteří měli zájem, už jsou zapsaní. Dobře, takže můžeme uzavřít eh, hlášení se do tohoto okruhu. Prosím, abyste všichni dodrželi čas, který vám byl vyčleněn protože chci dát slovo co největšímu počtu řečníků v této rozpravě. Prosím, dodržujte řečnickou dobu. A prvním řečníkem je místopředseda Evropské komise Franz Timmermans. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěl začít poděkováním ministerskému předsedovi Sanchezovi za skutečně inspiraci, kterou nám zde dal. A Jedna myšlenka, kterou nám tady chtěl sdělit, je, že my eh, máme kolektivní zodpovědnost chránit občany. A v podstatě je to jenom jedině eh, sjednocená a silná Evropa, která je schopna eh, toto plnit. Nemůžeme izolovat ty, kteří jsou jiní. Nemůžeme budovat ploty a zdi. Eh, nemůžeme tady eh, snít marné sny o nacionalismu. Protože protekcionismus neznamená ochranu. To znamená izolaci. Izolacionismus vede izolaci. Národy, které budou muset, které v Evropě, pokud budou ponechány sami sobě, se nebudou schopny vyrovnat se všemi výzvami. Pouze sjednocená Evropa může dělat to, co od ní občané chtějí a čekají, a to je chránit je jako nezávislé a svobodné lidi. Vím, že Pedro Sánchez je přesvědčený Evropan. Je to Evropan, z té poslední generace, která ještě se narodila do diktatury. Generace, která si uvědomuje hodnotu eh, demokracie a svobody a ví, že Španělsko patří do srdce Evropy. Když se dnes ohlédnu za posledními čtyřmi desítkami let, myslím, že je na místě říci, že Evropa utvářela Španělsko do té podoby, v jaké je dnes, poněvadž tak si to Španělé přáli. Ale rovněž je eh, správně říci, že Španělsko by mělo eh, povstoupit dopředu a eh, stát se skutečně tou, tím národem, který vede Evropu, která je odolná a která je schopná z krize výjít silnější. Ano, já vím, že máte pořád ještě mnoho, mnoho nezaměstnaných, vysoké procento nezaměstnaných, ale eh, také jste udělali hodně pro to, abyste se s tím vyrovnali. Španělé také eh, si uvědomují a jsou přesvědčeni, že Evropa, to znamená svoboda, demokracie, prosperita, prosperita je to něco, co v žádném případě není zaručené. Španělsko je eh, jedinečné a tato, tento příběh je daleko eh, starší, nezačal až v roce 1985. Eh, Měli jsme tady lidi, jako je Saude de Mariaga, který se účastnil budování evropského projektu a nikdy se nevzdal vize demokratického eh, z Španělska. A jsou další takový. On eh, viděl, eh, že evropská budoucnost je zároveň španělskou budoucností a byl by dnes určitě hrdý na demokratické Španělsko, které si připomíná 40 let ústavy a je pevnou součástí Evropské unie. Byl by jistě hrdý na eh, společenské ekonomický pokrok, kterého bylo dosaženo eh, navzdory, navzdory, jak už jsem řekl, té stále vysoké nezaměstnanosti. Ale v ekonomice se objevuje spousta pozitivních signálů a já musím skutečně zdůraznit, že to je výsledek eh, té rozhodnosti a odhodlání španělského lidu. Je to také otázka solidarity, kterou eh, Španělsko přijímalo od svých evropských partnerů. A ukazuje se, že Španělsko také je ochotno tuto solidaritu vracet a ukazuje to každodenně eh, v případě migrace. Eh, země jako Španělsko a Malta opravdu jsou solidární vůči lidem v nouzi. Španělsko je eh, jedinečné a je lídrem eh, v řadě věcí a vy, Pedro, eh, jste se skutečně angažoval v souvislosti s lidí Aquarius. Prostě nemůžeme nechat lidi hynout na moři. Toto je skutečné vedení, takto se chová lídr, politický lídr. Ne jednoduše prostě házet veškerou vinu na uprchlíky, ale hledat řešení. Fotografie těchto lodí a člunů a e, ta e, velmi tady dnes už se snižující místa, e, počty Ehm, uprchlíků eh, ukazují, že Evropa je schopna to zvládnout. Jsme schopni najít užitelné řešení, a všem eh, pouze ochrana hranic sama to nezmůže. Musíme najít řešení, které je také solidární a vychází z našich základních hodnot. Také to, co jste řekl o Africe, Pedro. Pokud existuje kontinent, který bude definovat budoucnost Evropy, pak tím kontinentem je Afrika. Nikdo jiný na světě může nebo by chtěl eh, vzít eh, tuto zodpovědnost eh, z našich peder. Afrika je naším sesterským kontinentem a pokud nebudeme pracovat na společně, společně na zodpovědnosti za budoucnost obou, obou kontinentů, eh, pak eh, je stabilita do budoucna ohrožena. Stabilita, optimismus, to jsou hodnoty, které mohou vytvořit tu budoucí stabilitu pro prosperující Evropu i zlepšení situace v Africe. A já, eh, Pedro, vás vyzývám, abyste stál v čele porozumění v Evropě Eh, porozumění toho, že problematika Afriky není pouze regionální problematikou pro eh, země kolem Středozemního moře, ale je to zodpovědnost pro nás všechny. Bezpečnost a eh, migrace. Na to vydáváme větší rozpočet, bude to až 33 milionů. Ne, to jenom o to, že chceme být solidární vůči migrantům, ale také eh, víme o těch eh, tragediích eh, teroristických útoků, které se odehrály i ve Španělsku. A dále budeme mít další peníze na digitální program v Evropě. Také budeme bude se zvyšovat produktivita španělské ekonomiky, budeme stavět na Junkrově plánu Eh, který už eh, přihrál investice ve výši 46 miliard eur do španělské ekonomiky. A skutečně eh, je to vidět. V Palma de Maroka jezdí nyní čistší autobusy, v Zarakoze je nová, nový závod na zpracování odpadů a tak dále. Já vím, pane premiére, že Eh, vaše vláda eh, skutečně se snaží plnit rozvojové cíle milénia a usiluje o transformaci. A já bych chtěl také při této příležitosti poblahopřát kolegovi, který sedí tady vedle mě, který ve světě je lídrem, lídrem, který se snaží zajistit to, aby Evropa plnila klimatické cíle z Paříže. Myslím, že je skutečným Evropanem v tomto směru a zaslouží si naše uznání. Eh, nový program Invest EU je potenciál, eh, který jde daleko za ten současný a mohl by vyvolat investice až ve výši 650 miliard euro. No a také program Erasmus Eh, bude mít dvojnásobný rozpočet více než 30 miliard eur. A samozřejmě i eh, toto, za toto vděčím našemu španělskému kolegovi. Toto je věc, která umožní mladým Španělům eh, získat nové vzdělání a nové zkušenosti v Evropě. Je to inspirativní, toto odhodlání, znalosti otevřenost eh, vůči rozmanitosti. I když je zásadní, abychom se tedy na tom novém rozpočtu co nejdříve shodli a já spolehám na eh, podporu Pedra, jeho protěžku eh, v Evropě a na tento parlament. Španělská vláda má program pro rovnost. A já se ptám, proč nemáme lepší plán na to, abychom, abychom skoncovali s rozdíly ve mzdách mužů a žen nebo eh, rozdílům v penzích, které se liší o 40 v Evropě. Nebo proč více nepodporujeme ženy do vysokých pozic? Proč 50 naší populace eh, stojí až někde v druhé řadě? a já věřím, že Petrova vláda s tím skoncuje. Proč nejsme schopni skoncovat s násilím na ženách? Proč ne? To je naše povinnost. A proč neukazujeme na ty, kteří pod pláštíkem rodinných hodnot brání ženám v plném uplatnění ve společnosti? Toto nejsou rodinné hodnoty. Eh, jestliže eh, jimi někdo obhájuje násilí eh, v rodině, v manželství. To prostě nemůže takto být. Dámy a pánové, pane premiére, podle mě Španělsko je příkladem europeizace národa. Je vidět, kolik toho dohromady můžeme dosáhnout, když si budeme plnit svou zodpovědnost. Evropa nás chrání, ale my také musíme chránit Evropu. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji, pane místo předsedo. Prvním řečníkem za frakci je vedoucí EPP Manfred Weber. Pane předsedo, pane premiére, vítám vás zde. Vaše eh, přítomnost je eh, dobrým startem pro rok 2019. Vy jako osoba a vůdce jste zcela proevropský eh, politik a vaše země je jasně proevropská. Proto jsme rádi, že jste přijel. Evropa pro Španělsko znamená mír, stabilitu a prosperitu a Španělsko znamená pro Evropu sílu, nové myšlenky a vedení. Proto je dobré, že jste přijel. Na druhou stranu je to skvělé, protože letos budeme oslavovat demokracii v EU. A budeme mít evropské volby. A já vám děkuji za eh, váš, eh, za vaši podporu eh, konceptu špicn kandidátů. To je jasné znamení, že věříte v demokratický ideál budoucnosti Evropy a to musí přežít i po volbách, to chci připomenout. Co se týče budoucnosti Evropy, je potřeba hovořit i o extremismu a nacionalismu eh, vzhledem eh, ke včerejším eh, výsledkům. Co se týče otců zakladatelů, to byli, to byly křesťané, liberálové, socialisté, zelení, všichni jsme na jedné lodi. A proto také nás antievropané a antievropané nemají rádi. My představujeme vše, co nenávidí. Eh, oni jsou velmi nebezpeční a, a extrémisté nemají žádnou uh, barvu. Vy jste zcela jasně proevropský, o tom není pochyb. Uh, ale vaše vláda se stává také z extrémní levice a separatistů. To nám dělá starosti. Odpověď populistům podle nás je především zajistit stabilitu a pracovat dobře jako politici. Franz Timmermans chválil dobrý vývoj eh, španělské ekonomiky eh, v nedávných letech po krizi. Chci připomenout, že to bylo eh, díky vlády, vládě Mariana Rachoje, že byly připraveny podmínky pro ekonomický úspěch Španělska. A vy teď zvažujete zrušit reformy trhu práce Mariana Rachoje. To podle nás by vyslalo chybný signál je potřeba vytvořit příležitosti pro Evropu, pro ekonomickou budoucnost. To znamená reformy. Sociální Evropa eh, vytváří pracovní místa a příjem lidí. Neříďte se tedy, prosím, eh, názory populistů, zachovejte reformy. A na co chci také upozornit? My si velice vážíme vaší vlády, i když třeba nezdílíme stejné politické hodnoty a ideje. Jsme ale znepokojeni politickou stabilitou, eh, které se nepodařilo dosáhnout stabilní a konstruktivní většiny pro eh, rozpočet v roce 2019. Vy jste jednou z největších ekonomik v eh, eurozóně, v EU. A tak velká ekonomika bez stabilního rozpočtu znamená méně stability a více nejistoty. Proto tato spolupráce s některými součástmi Eh, španělského parlamentu zvyšuje nejistotu v Evropě. A my jako EPP máme jasnou prioritu. Máme Marshallův plán pro Afriky, eh, silný eh, program přesídlování, my musíme pomoci lidem v Sýrii a dalších regionech. Jedna věc je jasná, nelegální migrace, ta se musí zastavit. Je potřeba rozvrátit podnikatelský model pašeráků, a po spravedlivém postupu je potřeba na legální migranty poslat zpět domů. A tady má Španělsko zvláštní odpovědnost. Nelegální přejezdy moře se zdvojnásobily už druhý let na 57 tisíc lidí. Často slýchám argument, že je obtížné chránit hranice. E, já jsem loni v létě byl na druhé straně kontinentu na bulharsko-turecké hranici a tam premiér Eh, nechal postavit 5 metrů vysoký eh, plot 180 kilometrů dlouhý a bylo jasné, že když máte politickou vůli, tak eh, hranici ochráníte, znemožníte nelegálním migrantům se dostat přes hranici. Ve Ceuta Amelia to děláte také. Takže Chceme-li eh, bojovat proti extremistům, musíme tento problém vyřešit. Proto také musíme chránit hranice před nelegálními migranty. Extrémní formou populac, eh, populismu je nacionalismus. Staré cíle se probouzejí a ve Španělsku eh, to má konkrétní název, katalánská otázka. My jako EPP stojíme za ústavou Španělska, za územní celistvostí Španělska, za vládou, která chce zachovat jednotu Španělska. Evropa vychází z právních států a Španělsko také. A tím se také řídil, eh, řídila vláda Rachoje. Proto bojujeme společně proti nacionalistům na celém kontinentu. Naše frakce zde hlasovala i pro komunistického místopředsedu, ale odmítli jsme hlasovat pro místopředsedu z extrémní pravice zde v parlamentu jsme proti tomu, aby nacionalisté měli právo promluvit. Je to proti budoucnosti Evropy, jsou to naši nepřátelé. Děkuji vám za vaši návštěvu. Naše frakce je velice zaměstnaná a já vám, a vy také, a já vám děkuji za vaše jasné odhodlání vést Španělsko. Evropa je, má eh, orientaci a směr jasné, eh, méně egoismu, více solidarity a bez nacionalismu. A děkuji vám za, vaše, za váš příspěvek k tomu. ancora ululati in aula. Serve sempre il veterinario. Příští řečníkem je pan Udo Bullman jménem socialistické frakce. Querido presidente del gobierno. Vážený pane premiére, drahý Pedro, vítejte v Evropském parlamentu. Dear Pedro, I, I cannot help. Drahý Pedro, nemohu si pomoci, ale musím vás zase citovat. Když je třeba chránit Evropu a Evropa má chránit nás, my musíme chránit Evropu. Já si přeji, aby toto se stalo motem všech evropských vlád. Přeji si, aby toto bylo heslem všech evropských vůdců, a aby se to také stalo evropským měřítkem všech s politickou odpovědností v Evropě. Ti by všichni toto měli naplňovat. Bohužel jsme tomu ještě vzdáleni. Proto také jsme se na vaši návštěvu velmi těšili na to, až vás uslyšíme, až budete hovořit o této vášnivé myšlence spravedlnosti a pokroku naší vlasti Evropy. Bohužel to není tak jednoduché pane kolegové eh, Webre, jak jste to tady eh, řekl. Všichni jsme na jedné lodi, ale když chceme bojovat proti nacionalismu a chceme zabránit tomu, aby se Evropa stala obětí pravicových extrémistů, tak ten, ta loď musí také jet. Musíme také vytvořit určitou dynamiku a zabránit eh, tomu tichu, tomu zastavení uplynulých desetiletí. Lidé v Evropě eh, čekají na výsledku, že se budeme na výsledky, že se budeme starat o moderní eh, svět práce, o sociální Evropu. A to je ten hlavní problém. Všichni pořád říkají, že jsme všichni na jedné lodi, ale nikdo eh, nehovoří o dynamice, jak má tato loď prorážet vlny a jet. A přitom víme, že na druhé straně sedí někdo jako Putin, který není vůbec zainteresován na myšlence svobody. A na druhé straně ještě stojí eh, eh, člověk, který, eh, kterému jsou úplně ukradené myšlenky sociální spravedlnosti. Takže proč tedy neodstartujeme tu dynamiku evropské společnosti? A já musím říci, že se mi velice líbil projev Petra Sancheze protože eh, to je program sjednotit Evropskou unii, aby bylo možné rozptýlit obavy Evropanů. Musíme se znovu naučit eh, přinášet výsledky. Eh, jeho projev se mi také líbil, protože právě toto vyzařovala, to, co potřebujeme i v nadcházejících pěti letech nového mandátu ale musím upřímně říci, že se mi jeho projev líbil také, protože byl přednesen eh, premiérem Španělska. A to je země, a tady chci potrhnout, co řekl Franz Timmermans, je to země, kde se bude spolurozhodovat o osudu Evropy. Eh, země ehm, s kulturním bohatstvím, s bohatstvím, eh, které zná naši historii, zvítězila nad Frankem, autoritární fašistoidní režim a vyvinula demokratickou sílu postavit se všemu eh, zpátečnickému, co Španělsko chtělo vrátit do doby nespravedlnosti a odstranění demokracie. My se spoleháme na Španělsko a víme, že Španělsko je v dobrých rukou. Program, který eh, jste přednesl, je program, který moje frakce, se kterým souzní. Na němž také pracujeme. Říkáme, že nikdy eh, nebudeme mluvit o eh, ekonomice bez toho, abychom hovořili eh, o právech na práci lidí. Je potřeba, aby došlo ke změně, která zachrání celou planetu, ale ta se podaří pouze, když eh, dáme lidem naději a perspektivu, když nepůjdeme proti lidem. Podívejte se na Francii a zkušenost, kterou právě si prožil Macron. My musíme přesvědčit lidi, aby eh, akceptovali tuto změnu a musíme znovu obnovit sociální perspektivu a spravedlnost. To musí součást toho všeho. A závěrem ano, eh, záleží také na tom, jak vládneme a množství novinek, které přicházejí z Madridu, že se vám podařilo, Pedro Sanchezi, sestavit inteligentní vládu, pokrokovou vládu, kde jsou kompetence provázány, energetika a e, ochrana životního prostředí. Máte vysokou komisařku pro otázky trvalé udržitelnosti a konečně jasný signál nejenom pro rovnost mužů a žen, ale také průlom pro eh, kvalifikované ženy v první řadě. O, k tomu bych, eh, o tom bych eh, v Evropě rád mluvil častěji, toho by mělo být v Evropě více. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přijel. Za frakci EKR má slovo pan Henkel. Prezident. Pane předsedo, Vy jste hovořil o budoucnosti Evropy a myslím, že správně jste eh, také do tohoto začlenil myšlenky o Brexitu. Eh, také eh, pan Timmermans poděkoval britským vojákům za pomoci s osvobozením jeho vlasti Eh, ve druhé světové válce. Eh, já jako Němec zase eh, musím říci, že byt mých rodičů byl vybombardován britskými vojáky a já musím říct, že já jsem rád, že jsme nedobili britské ostrovy. Ale musím říct, že naopak, jestli prohrajeme tuto bitvu o Británii, Eh, tak to budu smutný. Brexit, eh, to znamená ztrátu pro obě strany, jak pro Velkou Británii, tak eh, pro Evropskou unii. Já myslím, že je to ztráta morální, politická i ekonomická. A já musím říct, že Británie to znamená, jako kdyby náš společný trh opustil 19 zemí. Británie vždy byla hlasem subsidiarity, konkurenceschopnosti a decentralizace. A morálně, no, mnozí už zde dnes řekli, že eh, Brexit znamená, že všichni zhudneme. Čili tak to je. Zdá se, že všichni tady dneska vyjádřili politování eh, že se došlo k Brexitu, kromě těch lidí, kteří sedí tady nalevo ode mě. Ale eh, nikdo vlastně neřekl, co s tím. Více než 40 poslanců tohoto parlamentu nedávno eh, vyzvali britský lid, aby si vyžádal ještě druhé referendum. Ale měli napsat dopis také v, v rámci tady vlastně i sobě ho adresovat. Eh, poněvadž eh, eh, to není jenom o rozporech uvnitř konzervativní straně. My máme Lisabonskou smlouvu a ta je o ta je také o tom, že země mají být zodpovědnější za své hospodaření, ale ve skutečnosti my tady harmonizujeme a centralizujeme. Čili eh, rada a komise by to měly chytit za jiný konec. Já vím, že eh, je dost nepravděpodobné, eh, že by byla uzavřena nová smlouva s Brity, kterou by podpořil, podpořil další vývoj našich vztahů s Británií. Co kdybychom to udělali jinak? Co kdybychom se snažili nabídnout Britům Eh, něco jiného. Nabídnout Britům podmínky, za které by byli ochotni stát, eh, zůstat v Evropské unii. Takže nabídněme Británii eh, novou smlouvu, za jaké bude moci zůstat v Evropské unii. A třeba by to mohla být pouze dočasná smlouva o imigraci. Takže místo, abychom jenom vinili Británii Uznejme, že i Evropa a i Brusel se podílí na tomto problému a mohli by být součástí řešení. Děkuji. Bojujeme za to. Za frakci ALDE má slovo pan Ferhofstadt. Já se pokusím čtyři minuty vystoupit, protože já mám španělského, katalánského a baskického kolegu, kteří chtějí vystoupit, takže nechci, aby mě potom zabili. Takže, pane premiére, já si myslím, že tady je jeden znak Španělska, který nebyl dostatečně zmíněn a vy jste také toho důkazem. Je to pravděpodobně nejproevropštější země v Evropě, protože má odvahu hovořit eh, o federální Evropě. Mnoho vašich kolegů nemělo tuto odvahu tady hovořit o federální Evropě. Já si myslím, že Evropská historie a španělská, španělská demokracie jsou propojeny. My všichni, poslanci tohoto parlamentu, Jose Borel, Loyola de Palacio a další, Miguel Moratinos, také pracovali na vašem ministerstvu zahraničí. Vypadá to jako nějaká soutěž ve Španělsku, která strana bude nejvíce proevropská mezi Partido Popular, mezi socialisty a Ciudadanos. A to se mně líbí. Já si myslím, že v každé evropské zemi by měly strany mezi sebou soutěžit, která bude nejvíce proevropská. To je cesta vpřed. Ale musím vám říci, Toto je zřejmě 15. debata, kterou vedeme o budoucnosti Evropské unie. A já jsem trošku frustrován všemi těmito debatami, protože pokaždé je tady premiér nebo prezident, který zde výjmenovává seznamy všech nových evropských politik, které musíme mít. Sociální politika, daňová politika, migrační politika, evropská armáda. A nikdy neřešíme otázku, proč to nemáme dnes? Jaká je překážka? Proč pořád jednáme příliš pozdě a děláme toho příliš málo v porovnání s našimi americkými přáteli, kdy se tedy vyřešila velmi rychle finanční krize a my ještě po devíti letech nemáme bankovní unii. Tragédie, několik let tragédií ve středozemním moři a já vám chci poděkovat za to, jak jste přijali loď Aquariusa. To je vlastně všechno výsledek nehumání nacionalistických politik pana Salviniho, ten byl skutečným důvodem a zdrojem a také nedostatek evropské politiky. Proč pořád ještě nemáme evropskou pohraniční a pobřežní stráž? Proč pořád ještě nemáme dohodu o reformě Dublinu například? Po tolika letech, kdy dochází k tragédiím ve středozemním moři. Proč nemáme dnes evropskou armádu? Proč pořád ještě bojujeme s reformou eurozóny? Devět let, devět let po vypuknutí finanční krize. To je pro mě klíčová otázka a já doufám, že ve své odpovědi za několik minut eh, půjdete do hloubky této věci. Já si myslím, že je to kvůli tomu, že máme špatné instituce v této chvíli v Evropské unii a špatné instituce přinášejí špatné výsledky. Dobré instituce přinášejí dobré výsledky. Problém je, a já to chci opakovat a, a budu to opakovat i nadále společně s celou řadou z vás. Je to to pravidlo jednomyslnosti, které existuje v celé Unii a především v Evropské radě a to je ten hlavní problém, který musí být vyřešen. To je ten hlavní problém, ta nerovnováha, která existuje mezi Evropský parlament, který rozhoduje většinou, a Evropskou radou, která i nadále rozhoduje jednomyslně. Všechny Příklady, které jsem uvedl, jsou vždycky zablokovány v Evropské radě. Takže má prozba k vám je i v následujících letech. Prosím, veďte také tuto politickou bitvu, kterou musíme vyhrát, protože jinak to bude jen seznam přání, která nebudou někdy uskutečněna. A pane předsedo, já si myslím, že jsem poprvé eh, udělal to, eh, čeho se normálně ode mě nedočkáte, že jsem dodržel ty svoje čtyři minuty. Slovo má paní Keller za zelené. Děkuji, pane uh, premiére, za váš projev. Ten byl silný a proevropský. To mě velmi potěšilo, protože mnozí jsou velice znepokojeni, co se týče budoucnosti Evropy. Mnohé vlády eh, mají problémy s právním státem a pokrokem demokracie. Je tedy dobře vidět, že lze věci dělat i jinak po, chci vám konkrétně poblahopřát k některým učiněným opatřením ve Španělsku, které reflektují vaše závazky, které jste zde oznámil. E, zvýšit minimální plat na 900 euro, to pomohlo e, mnoha rodinám, které utrpěly antisociálními reformy a škrty a zvláště vaše nová reforma e, v oblasti daní byla, bude zlepšením. My chceme skutečně sociální unii a proto musíme vyvíjet více úsilí v radě a v každém jednotlivém členském státě. Doufám, že ostatní budou jednat jako vy. A konečně vaše rozhodnutí, aby eh, rodiny si dali na střechy solární panely. To proběhne, to eh, prospěje všem. Bojujete tak proti klimatickým změnám, a je to dobrá iniciativa a každý tak přispěje k té eh, velké touze zachránit naši planetu. To jsou konkrétní kroky. A konečně jsem také velice ráda, že jste zmínil, že vaše vláda má největší počet žen v celé Evropské unii. Práva žen jsou lidskými právy a my jsme stále ještě velmi daleko od skutečné rovnosti mužů a žen. Musíme zde dosáhnout pokroku, v mnoha členských státech eh, se vede bitva proti právům žen, proti lidským právům. A je velice dobré vidět, že zbývají ještě některé vlády, které vedou v této ambiciozní agendě. Eh, ale eh, vládnout Španělsku není nic jednoduchého, zdědil jste mnoho problémů. Jedním z nich je situace v Katalánsku. A vaši konzervativní předchůdci e, problém vyostřili a teď je jej máte na stole vy. Je jasné, že pouze demokratické politické řešení může být řešením budoucnosti. Sem patří i řešení pro vězně. A i e, dokonce e, bývalí členové naší frakce jsou ve vězení. My vás tedy chceme vyzvat, abyste odstartoval upřímný dialog protože jedině eh, s dobrou vůlí na obou stranách se postoupí dál a přiblížíme se tak eh, kýženému řešení pro Katalánsko, celé Španělsko, celou Evropu. Pane premiére, hovořil jste o evropských hodnotách a jak eh, je musíme všichni bránit. S nepokojením hledím na Andaluzi a na vládu, která se tam vytváří. Extremistická pravicová strana bude součástí tamní vlády a bude potřeba ji tolerovat. A e, já se smutkem sleduji, jak ostatní liberálové a další s tím souhlasí. E, což znamená, že tito e, nacionalisté budou spolurozhodovat o naší budoucnosti, o budoucnosti Andaluzie a i za jejími hranicemi. Já jsem znepokojena, vím, že jste z toho nešťastný, ale teď přichází doba, kdy můžete učinit konkrétní kroky, kdy my všichni, všechny naše frakce se musí snažit, aby k tomu nedošlo, když e, je když by mělo dojít k tomu, že kdokoliv z nás by měl vytvořit koalici s extrémní pravicí. Neměli bychom e, to udělat, máme v rukou dost moci, abychom to neučinili. A co se týče rovnosti mužů, žen, e, machismus a násilí na ženách nemají v Evropské unii místo. Chci vám také připomenout, pane premiére, že mnohé cíle, všechny, které jste zmínil, rovnost mužů a žen, eh, rovnost všech, eh, sociální Evropa, to vše je stejně důležité. Eh, doufáme ve vaši iniciativu v radě, čekáme na vaši podporu v radě a doufám, že ostatní členové rady se budou řídit vaším Eh, příkladem a budete-li skutečně bojovat za sociální, demokratickou a rovnou Evropu, eh, můžete počítat s naší podporou. Děkuji. Za frakci GUA e NGL má slovo Paloma López Bermecho. Děkuji, pane předsedo. Pane Sanchezi, chci vám poděkovat za to, že jste přišel do tohoto parlamentu a za váš příspěvek k evropské debatě. Tato debata je čím dál důležitější. Tváří v tvář k nárůstu populistických sil ve Španělsku i v Evropě. Bez ohledu na to, zda souhlasím nebo nesouhlasím s vaší analýzou eh, hrozeb eh, v Evropské unii, musím říci, že v jedné věci s vámi určitě nesouhlasím. Pokud jde o extrémní pravici, o ty fašistické tendence, musím říci, že s nimi je nutno bojovat eh, už ukořené, protože jejich živnou půdou je to, že vlády přestaly plnit své povinnosti vůči pracující třídě. Neoliberální politiky, které mají svůj impuls odsud z Bruselu, jen omezují stav blahobytu. Krize ještě zostřila existující problémy a řízení té krize je zodpovědné za neudržitelnou nerovnost. Vaše politiky ve službách elit vyvolaly velikou sociální bolest a krizi legitimity. Španělské vlády bez ohledu na politickou barvu byly komplici těch hořkých okamžiků, které jsme prožili. Byly zde škrty ve zdravotnictví, školství, v důchodech a dvě pracovní reformy, které velmi poškodily pracující. To je věc, která už se nesmí znovu odehrát. Vytvořili jste skvělou bouři proto, aby extrémní pravice využila a zneužila zoufalství sociální většiny a nabídli jim falešné nepřátele a falešné řešení. Evropská unie má teď více než 140 milionů chudých pracujících. A to je také výsledek eh, toho produktivního modelu, kterým se trestá jich Evropy. Máme zde malou přidanou hodnotu a levnou pracovní sílu. Na tom je ten náš model založen. Máme spoustu lidí, kteří mají pracovní život, opravdu jim vysí na vlásku, protože mohou být kdykoliv propuštěni nebo se jim neplatí. Vodafone, Deliveroo, Globo, Amazon, ten seznam je opravdu velmi dlouhý. A toto je výsledek toho, že demokracie byla ponechána v rukou nadnárodních společností. Přitom skutečné problémy občanů, ať žijí, kde žijí, musí být řešeny ze strany veřejných politik, které budou podporovat kvalitní pracovní místa a budou zabraňovat zneužívání pracujících ve všech členských státech, protože volný pohyb kapitálu zatím šel ruku v ruce s volným pohybem nerovnosti a chudoby. Hospodářské politiky by neměly být domlouvány s pravicí, neměly by zde být sterilní aliance. Začněte řešit problémy, které postihly pracující třídu. My potřebujeme závazky, aby se sociální politika stala osou sociálních politik, a aby byla ratifikována Evropská sociální charta. To je dobrá sociální smlouva. Co jste připraven udělat, aby zahraniční politika Evropské unie byla faktorem důvěryhodnosti a ne rozporu, jako v případě Palestiny nebo západní Sahary. Takže reformujte ten zákon, volební zákon. A také další věc, rovnost mezi muži a ženami je ohrožena. Ta propast, která je mezi námi, se objevuje ve všech oblastech, ale my budeme dále bojovat, abychom jako ženy hájili své zájmy. Děkuji. Za frakci EFDD má slovo paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, děkuji za to, že jste dnes přišel mezi nás. Toto je 15. debata o budoucnosti Evropské unie, kterou tady v parlamentu vedeme. Po 15. musíme opakovat, že Unie rozhodně prožívá velmi těžké období a po 15. se musíme ptát sami sebe, proč. Naše odpověď je vždycky stejná. Špatné politiky, které způsobují škody a nespravedlnost. Uvedu jen dva příklady. Úsporné politiky způsobili velké škody v naší společnosti. Včera předseda Juncker na tomto plenárním zasedání přiznal, že úsporné politiky způsobily určité škody. Říká se, lépe je pozdě než nikdy, ale teď musím říci, že tady to neplatí. Už jsme čekali příliš dlouho. Vytvořili jsme ekonomiky, které zcela zrušili ochranu nejzranitelnějších kategorií a neuspokojili potřeby těch, kteří žijí v problémech. Hovořit o sociální rovnosti, o nedostatku práce, o sociálním vyloučení milionů občanů neznamená být populistou. Znamená to brát v úvahu realitu a přinášet skutečné a okamžité odpovědi. Juncker a další komisaři si musí užít těch posledních pár měsíců, protože příští volby budou znamenat změnu nejen tady, ale i v komisi. Druhý příklad těch zmílených politik se týká migrace. Tady neúspěch Unie spočívá v tom, že to byla Unie pouze v názvu a ne skutečná Unie. Neměli jsme společnou pozici, Nerozdělili jsme si zodpovědnosti, nebyla solidarita, pokud jde o migraci a azyl. A tím pádem se zcela potopil společný azylový systém. Tyto dva principy jsou stanoveny v článku 80 smlouvy. Ale už eh, nechali místo národním egoismům. To znamená, že největší břemeno, pokud jde o ty migrační toky, dopadá na státy, které jsou na vnější hranici a na pár států, které s nimi spolupracují. Tyto politiky mají velký dopad na základní práva a také z hlediska sociálních a ekonomických nákladů, které jsou odhadovány na 49 milionů euro ročně podle nedávné studie. Není náhodou, že jsem uvedla tyto dva příklady. Španělsko a Itálie jsou dvě země ve Středomoří, které mají podobné zájmy, pokud jde o řízení migračních toků a o ekonomiku. My dva jsme představitelé různých politických směrů, ale naše země by měly spolupracovat, aby bojovali proti úsporným politikám a aby našli řešení migrační krize. V této věci by celá Evropská unie měla začít jednat. Vážení kolegové, měli bychom vyslat jiné signály ke, k našim občanům, protože občané nás žádají o konkrétní odpovědi, o činy. Například bychom mohli přestat s těmi škrty. Měhli bychom začít tady, v tomto parlamentu. Měli bychom začít s tím, že bychom měli přestat s těmi nesmysly ohledně tří sídel parlamentu. To je 200 milionů eur, které bychom každý rok ušetřili. Jak můžeme ospravedlnit tato obrovská čísla. Jak to můžeme vysvětlit našim občanům? To není možné. Žádat eh, zrušení tohoto rozmaru, to není útok na demokracii. A demokracie to není privilegium, ani to není žádná budova. Vážení kolegové, pane premiére, na jedné straně zde máme úsporná opatření, tyto velké rozmary a nesmysly, a na druhé straně jsou občané, kteří žádají změnu a my je musíme postavit do centra politik Evropské unie. Musíme dodržovat práva, musíme pečovat o blahobyt všech občanů a nesmíme je obětovat ve jménu ekonomických a finančních zájmů několika skupin. Děkuji. Za frakci ENF pan B. Pane premiére, před méně než rokem jste se náhodou dostal do čela Španělska kvůli skandálu, který otřásl Marianem Rachojem. Váš nástup byl zázračný pro španělskou socialistickou stranu, která má jen 80 křesel ve sněmovně, ale katastrofální pro Španěly, kteří dnes trpí vaší politikou. Vaším prvním gestem bylo přijetí lodi Aquarius. To je loď francouzsko-německé nevládní organizace, která vlastně podporuje nelegální imigraci ve Středomoří. Mafie, které převádějí, zneužívají naivity Evropanů převaděči můžou díky těmto pomocem ušetřit palivo pro své kocápky. Marko, Macron a Merkelová cítili podporu ve své šílené migrační politice a rychle vám poblahopřáli k vašemu gestu. V létě 2018 dvakrát přijal paní Merkelovou, po druhé dokonce ve vaší rezidenci v Andaluzii. Bez konzultace se Španěli jste uzavřel s kancelářskou dohodu, abyste přijal celou řadu migrantů, kterých se ona chtěla zbavit poté, co nesmyslně otevřela hranice v roce 2015. Ve svém zápalu jste si ani neuvědomil, že hovoříte o Maroku jako zaostalé zemi, když hovoříte o propasti nerovností. A přitom vaši Předchůdci uzavřeli několik dohod eh, s Marokem, což je eh, nejvíce pokroková země Magrebu. Byla tam také readmisní dohoda, protože mezi Marokem a Španělskem je pouze 14 kilometrů. Ale vy jste ukázal, že jste ochoten přijímat nelegální migranty a tím pádem oni se na vás vrhli a viděli jsme chaotické scény migrantů v Ceutě a Melile, jak útočí na vaši pohraniční stráž, někdy dokonce i se zbraněmi. Podléháte Berlínu, ale podléháte také Bruselu a to už dlouho. V roce 2011 v létě na váš impuls socialistická strana se rozhodla, že podpoří velkou změnu španělské ústavy. A od té doby všechny španělské vlády kvůli své vlastní ústavě musí respektovat rozpočtové příkazy Evropské komise. Ale španělský lid se začíná probouzet. Od začátku prosince strana na kterou nahlížíte s blahoskloností, dosáhla ve vaší andaluské baště velkého úspěchu. Hovořím o straně Vox, která vyšoupla konečně z vlády socialisty, kteří drželi tento region více než 40 let. Santiago Abascal upozorňuje na vaši zodpovědnost. Kvůli vám v roce 2018 se příliv migrantů zvýšil o 129 porovnání s rokem 2017. V Itálii Matea Salviniho nelegální migrace klesla o 95%, protože signál je jasný. Italové už nesouhlasí s tím, aby se pošlapávala jejich práva tím, že se bude ilegálně pronikat na jejich území. A mafie, ta skutečná, proti které Matteo Salvini neúnevně bojuje, využívá lidské bídy při tomto obchodování a převádění. Guardian uvádí, že obchodování s migranty je rentabilnější než obchodování s drogami. A to vůbec se nehovoříme o nadnárodních společnostech, které vítají levnou pracovní sílu. Pane premiére, migrační problém je pouze otázka politické vůle, protože lidé, muži z civilní gardy jsou stejně odhodlaní jako jejich italské protějšky. Ale místo toho, abyste se o ně opřel, tak jste před Vánoci oznámil, že vytvoříte speciální fond pro integraci migrantů. Já předpovídám, že Španělé už nebudou dlouho snášet vaši nezodpovědnost. Nyní má slovo pan Ujazdovský, nezařazení. Przewodniczący Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl začít eh, poděkováním panu premiérovi za jeho slova. A chtěl bych eh, vyjádřit své ocenění pro Španělsko, poněvadž mm, předpokládám, že zde reprezentuje nejenom svoji politickou stranu, i když je to velmi stranická debata, ale také svou zemi. Takže chci poblahopřát Španělsku za její úsilí a také za možnost slavit 40 let eh, své ústavy a že eh, si cení své integrity. Pan Verhofstadt eh, v tomto spatřuje výraz federalismu, ale já si myslím, že Evropa potřebuje realismus a praktičtější přístup. Také větší úctu k zemím, eh, k ekonomice a odvratu od centralismu. Také chci říci, že je třeba velice dobře rozumět myšlence solidarity. Solidarity to je nutnost přijít na pomoc tehdy, když se někdo eh, dostane eh, do úzkých, ne vlastně vinou ale solidarita to není platit účty jiných, které jsou účty za marnotratnost. Já tedy věřím, že Španělsko bude v praktickém smyslu partnerem k debatě o realističtějším přístupu k evropské politice, eh, nežli je ta, kterou jste představil, pane premiére, ve svém vystoupení. Děkuji. Pane premiére, máte slovo, abyste reagoval na první otázky. Vážený pane předsedo, děkuji všem, kteří vystoupili a děkuji také za tón debaty, která byla velmi živá, rozvíjela se s každým dalším příspěvkem. Já bych rád odpověděl ne osobně mluvčím za jednotlivé frakce, protože si myslím, že to by bylo velmi dlouhé, ale pokusím se odpovědět tedy obecně na vaše otázky. Centrální myšlenkou je, že je třeba chránit Evropu, aby Evropa chránila nás. A to se samozřejmě objevilo ve vystoupení hlavních eh, politických frakcí. Všichni souhlasíme s tím, že musíme Evropu posílit bez ohledu na naše politické odlišné názory. Otázka je, kterým směrem. A já chci zmínit především migraci. Já bych panu Webrovi řekl, že ano, určitě je dobré, že tady uvádíte náhled eh, španělské lidové strany, ale bylo by dobré, kdybyste si také ověřil informace, protože migrace eh, k nám nepronikla kvůli tomu, že jsme se dostali do, eh, k vládě socialistická strana. Už v roce 2017 byl nárůst těch migrantů o 137%. My jsme přinesli migrační politiku, která do té doby neexistovala. My jsme vždycky věděli a právě proto jsme přijali rozhodnutí eh, otevřít svůj přístav a eh, lodi Aquarius. My jsme vždycky věděli, že migrace vyžaduje, aby všechny členské státy měly sdílenou a společnou pozici, která bude vycházet ze zodpovědnosti a solidarity. Samozřejmě my a španělská vláda hájíme zahraniční politiku, jak tady říkal místo Evropské komise. Musíme věnovat hospodářské zdroje na rozvoj a impuls Afriky. Hájíme bilaterální spolupráci s mnoha transitními zeměmi a zeměmi původu migrace. My jsme posílili dialog s Marokem, Mauretánií, se zeměmi Sahelu, nejen kvůli zájmu Španělska, ale kvůli celé Evropské unii. Abyste si udělali představu, Španělsko už mnoho let má návratovou politiku s Marokem, s Mauritánií a s dalšími zeměmi Afriky a Sahelu. Já jsem byl nedávno v Sahelu, tedy v Mali, kde jsme chtěli zase znovu posílit politiku dobrovolných návratů státních příslušníků Mali, kteří teď žijí ve Španělsku. Takže ty návratové politiky podporujeme ze strany španělské vlády a také posilujeme naši pohraniční politiku a tím také posilujeme integrační politiky. Myslíme si, že to je důležité. Musíme se zaměřovat na všechny ty migranty, kteří už na našem kontinentu jsou. A já vám chci říci, že španělská vláda je určitě pro reformu společného azylového systému a aby se nespochybňoval Schengen. A mě opravdu znepokojuje, že to dělají strany, které jsou členy velkých frakcí v Evropském parlamentu, jako je Evropská strana lidová. Já si myslím, že tady nemůžeme udělat žádný krok zpět a proto jsem opravdu znepokojen, když se tady pořád hovoří o těchto věcech. Mě tolik neznepokuje přítomnost extrémní pravice, ale to, nakolik extrémní pravice podmiňuje retoriku stran, které byly proevropské a které předtím požadovaly posílení Schengenu. tato vláda a samozřejmě pane Ferhovštaté, vy jste skvělý řečník, ale tato vláda rozhodně podporuje, aby se schválil víceletý finanční rámec. Udělali jsme to i na Evropské radě. Já i ta předcházející vláda s Marianem Rachojem podporovala schválení víceletého finančního rámce před volbami, protože si myslíme, že je to zásadní pro zemědělskou politiku, pro politiku soudržnosti i pro důležité politiky, jako je politika migrační nebo politiky související s vědou a inovacemi. Pane Webre, nedělejte si starosti, my schválíme rozpočet pravděpodobně v dubnu. Rachojova vláda předložila rozpočty v dubnu. Takže já vám chci říci, že my budeme postupovat ještě rychleji než předcházející vláda. Já myslím, že to zvládneme, protože máme dobré rozpočty nejenom v sociální oblasti, tam je velký nárůst položek, které souvisejí s redistribucí, ale máme také inovativní formule z hlediska tedy zdaňování velkých technologických korporací, vytváříme také daň z finančních transakcí a to jsou některá z opatření, která jste navrhli vy tady v tomto parlamentu a my to implementujeme na úrovni Španělska. Ale dovolte také, abych chvíli zmínil Katalánsko, protože o tom se tady zmínila paní Keller. V Katalánsku od roku 2014 od roku 2014 bylo pět voleb. Tři autonomní volby a dvě referenda proti ústavě a statutu autonomie katalánska. Jaký byl výsledek eh, těchto referend a také eh, těchto voleb? 48 podpořila formace, které jsou pro nezávislost a 52% ne. Takže závěr je, že hnutí za nezávislost v Katalánsku nemá většinu. Nemají sociální většinu, nemají většinu společnosti. 52% eh, společnosti v Katalánsku nepodporuje nezávislost. Takže to hnutí za nezávislost musí uznat, že nemá většinu společnosti v Katalánsku a proto nemůže vnutit politický projekt většině, která opakovaně od roku 2014 říká, že s tím nesouhlasí, že nesouhlasí s touto snahou o nezávislost. To je první věc. A druhá věc. Je jasné, že v Evropě, nejenom v Katalánsku, ale když se podíváme třeba do Bavorska nebo v Itálii, ve Venetu, nebo když se podíváme na Korsiku, Francouzsku, tam jsou také územní napětí. Jsou tam hnutí, která usilují o odtržení, o vytvoření jiných států. Jaký je rozdíl mezi tím, co se stalo v Katalánsku a třeba ve Venetu nebo v Bavorsku? Když různé politické formace hájily třeba nezávislost, odtržení Bavorska od Německa nebo odtržení Veneta od Itálie. Když se vyslovil nejvyšší soud v Itálii, nebo tedy v Německu, tak ty nezávislé síly řekly, že tedy akceptují toto rozhodnutí. A to se ve Španělsku nestalo. Ačkoliv soud rozhodl několikrát, tak ty pro independentistické síly vyhlásili nezávislost a tím porušili španělskou ústavu. Problém tedy je, že ty síly za nezávislost nesplnily ústavní mandát, nedodrželi ho, protože neuznali ani tu svou regionální ústavu, ani ústavu Španělska. Je jasné, že od roku 2010 má tedy Katalánsko svou regionální ústavu, ten katalánský statut, který nebyl schválen většinou španělské, tedy katalánské společnosti. A to musíme napravit. My jsme si toho vědomi. Je také zjevné, že jsou zde politické strany, které, eh, když eh, jsou v opozici, tak využívají Katalánska k tomu, aby dělali tlak na španělskou socialistickou vládu. A když jsou u vlády, tak zase naopak využívají katalánskou otázku proti. Takže my nebudeme loajální k vládě. My budeme lojální ke Španělsku jako k zemi, protože Španělsko je velká země, která má vysokou úroveň decentralizace v ekonomické, sociální, kulturní oblasti, v uznávání jazyku, v oblasti školství, vzdělávání dětí, v komunitách, které mají velmi silné nacionalistické cítění. V naší mezinárodní společnosti to vypadá tak, že když navštívíte Španělsko, tak vidíte, že je to druhá nejvíce decentralizovaná země na světě. To hnutí za nezávislost katalánska musí zahajit dialog eh, s tou druhou největší katalánskou stranou, která není pro nezávislost. Katalánsko musí hovořit s katalánskem a španělská vláda musí usnadnit tento dialog mezi těmito dvěma dimenzemi, které v současné chvíli v Katalánsku existují, ta nacionalistická a ta nenacionalistická. Španělská vláda na rozdíl od předcházejících epoch má silnou vůli vyřešit cestou dialogu, ale vždy za dodržení ústavy a katalánského statutu tuto situaci, ale především Hnutí za nezávislost musí uznat za prvé, že nemá většinu a za druhé, že musí hovořit s tou druhou stranou, aby dosáhli dohody, aby se dostali pryč této smyčky, ve které se točí už více než 10 let. Problém v Katalánsku není nezávislost, je to soužití. A konečně, konečně, pane Webre, vy jste zmínil, učinil jste narážku na hlasování o důvěře. Hlasování o důvěře mělo jeden mandát a to byla demokratická obnova naší země. To, co se stalo v Andaluzii mezi PP, liberály a bratry z Národní fronty ve Francii, to je spochybnění práv a koncensu, které byly konsolidovány v posledních letech například rovnost pohlaví a boj proti násilí na ženách. V Andaluzii to, co se odehrálo, dámy a pánové, je to, že se překročila hranice, která v Evropě existuje. Není možno se paktovat s extrémní pravicí a to my jako sociální demokraté nikdy neuděláme. V každém případě, dámy a pánové poslanci, vám chci říci, že španělská vláda chce posilovat Evropu. A v tomto smyslu jsme předkládali také své návrhy, pokud jde o rovnost mezi muži a ženami, boj proti nejistotě v zaměstnání, záruka pro děti, záruka pro mladé, všechny tyto aspekty, které souvisí s posílením a ochrany Evropy, proto aby Evropa mohla chránit nás a aby mohla chránit hlavně ty nejzranitelnější, to vše určitě najde podporu u nás ve španělské vládě a u naší strany. Vy jste mnohem déle tady v Evropském parlamentu. Já jsem sedm měsíců v čele španělské vlády. Vy se určitě se mnou můžete podělit o svou zkušenost, o svou frustraci, ale já si myslím, že jsem ve svém vystoupení naznačil určitá východiska této, jak bych to řekl, nedostatečné rychlosti při přijímání rozhodnutí v oblasti různých politik, například zahraniční politiky. A to souvisí se změnou rozhodovacích procesů v radě, parlamentu i komisi. A my určitě, a to jsem říkal od začátku, budeme hájit fakt, aby se nerozhodovalo jednomyslně v tak zásadních otázkách, jako jsou ty, které jsem tady zmínil. Některé otázky budou potřebovat eh, změnu smlouvu, jiné ne. Připomněl mi to tady minister zahraničních věcí, pan Borel. Určitě můžeme využít eh, tyto přemostovací doložky, abychom eh, mohli zachovat globální charakter naší unie v oblasti zahraniční politiky. Děkuji, pane předsedo. A teď zahájíme Catch the Eye. Odložili jsme hlasování, takže prosím, dodržte, dodržte tu jednu minutu, protože čím více budete dodržovat pravidla, tím více poslanců dostane slovo, vzhledem k tomu, že máme více než 150 žádostí o slovo. Nejdříve tedy pan González Pons. Pane předsedo, žijeme v době falešných zpráv, ale také čase falešných přesvědčení. Nemůžete říkat, já nikdy neuzavřu dohodu s extremisty, když jste ve vládě díky hlasům nacionalistů, bývalých teroristů a extrémní levice. A říkáte, že rozpočet bude schválen pouze díky hlasu extrémní levice, bývalých teroristů a nacionalistů. Nejvíce mě bolelo ve vašem projevu to, že jste nebyl schopen hovořit o jednotě Španělska a o právním státě. Tady si připravili žluté plagáty, abyste něco řekl o Katalánsku. A vy říkáte, že to není problém nezávislosti, ale problém soužití a přitom soud chce zahájit proces ohledně rebelie v Katalánsku. Já to říkám jako španělský poslanec. My už dva roky hájíme tady jednotu Španělska, ale hájit tady s přesvědčením jednotu Španělska, to není jen problém vašeho pracovního místa, to je také problém přesvědčení a to nesmí být falešné. Vy jste předsedou španělské vlády a vám se to nepodařilo a mě ano, mě to bolí, ale zdržím se. Honorable García Pérez. Garcia Pérez. Pane předsedo Sanchezi, pane premiére, je to delikátní chvíle pro Evropu a vyslechnout si váš projev, kdy jasně ctíte evropské hodnoty, to je závan svěžího větru pro nás, kteří si myslíme, že naše řešení spočívají v lepší a silnější Evropě. Ten, kdo tady předkládá argumenty Madridu, aby získal body za svou stranu, já si myslím, že tady málo budeme respektovat eh, evropský prostor, když nevyužijeme srdce Evropy k tomu, abychom hovořili o tom, jak budeme schopni řešit eh, problémy lidí. Větší sociální spravedlnost, větší rovnováha, méně nerovností, aby Evropa byla stejně nakloněna mužům a ženám. Musíme se lidem přiblížit, říci, že Evropa je řešením jejich problémů. To je závazek sociální demokracie, závazek pro evropských stran a budeme pracovat eh, zuby nechty, budeme hájit lepší Evropu, která bude hájit lidi, chránit je a bude schopna vrátit iluzi evropskému projektu. Děkuji za to, že máme v Evropské unii vlády, které společně s tímto parlamentem hájí základní hodnoty evropského projektu. Pan Starbatti. Eh, velký sociální demokrat Lasal řekl, že politika začíná pozorováním skutečnosti. Eh, včera jsme zde slavili euro a zaznělo šest proslovů, které s realitou neměly nic společnou. Bylo to prostě o přáních a snech. Pane předsedo, vy chcíte sociální Evropu, to je ovšem Evropa, která lidem zajiští, zajistí práci a zaměstnanost a mládeži perspektivu. Takže se ptám, proč Evropa, eurozóna je eh, tím regionem světa, který roste nejpomaleji. Pan Tirbans tady říkal, jak je to skvělé, že se tady vymýšlí eh, programy, ale mm, my potřebujeme privátní investice. Přes Evropu jde eh, takový příkop a ten příkop je mezi eurem a jinými, jinými měnami. A my pracujeme dneska e, více za méně peněz. To není sociální Evropa, kterou jsme chtěli. Pan Nart. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Sanchezi, čelíme tedy rostoucí hrozbě populistů a separatistů, ale nestačí je odsoudit. Musíme přinést efektivní odpovědi, abychom reagovali na tu příčinu. A to je ta ekonomika, která podkopala stabilitu těch eh, pracujících vrstev. Dnes potřebujeme politická řešení. Pane premiére, cesta není ani ve spolupráci se separatisty nebo pravicovými či levicí, levicovými populisty, kteří chtějí oslabit Evropu. My musíme se spojit s těmi, kteří chtějí budovat Evropu a kteří chtějí hájit. Chci také připomenout, těm, kteří si myslí, že v Katalánsku máme problém Katalánců, že první strana je strana, která věří ve Španělsku, jmenuje se Ciudadanos. To je ta nejsilnější strana, ne separatisté, ale Ciudadanos, občané. Stačí už sektářsky využívat něco, co patří všem, například feminismu. Musíme společně pracovat v obhajobě toho společného. Naší duši musí být rovnost a solidarita. Pane premiére, to platí pro Evropu i pro Španělsko. Bové. Pan Bove. Pane premiére, 5. listopadu jsem navštívil své bývalé kolegy z Evropského parlamentu, kteří jsou dnes ve vězení ve španělském vězení. Je dnes představitelné, abychom byli v takovéto situaci, aby lidé, kteří byli zvoleni nejdříve tedy na evropské úrovni a poté v Katalánsku legálně, aby byli uvězněni za své politické myšlenky? V tomto parlamentu jsme několikrát odsuzovali neliberální politiky pana Orbána. Odsuzovali jsme neliberální politiky Polska. Velmi správně a právem jsme obvinili, odsoudili útoky na právo v jiných evropských zemích, ke kterým teď dochází. Je Španělsko kvůli své ústavě a kvůli politice v Katalánsku na cestě do klubu těchto zemí. To je opravdu škoda. Já jsem slyšel váš projev, ale jak je možné, že lidé, poslanci, členové regionální vlády a vedoucí různých združení jsou ve vězení. Já jsem slyšel vaše výzvu k dialogu a souhlasím s tím, ale pokud chceme vést dialog, tak ne s lidmi ve vězení. Je třeba tyto lidi propustit a potom budeme moci diskutovat. A nikdy někdo z těchto lidí se nerozhodnul, že na sebe nevezme svou zodpovědnost, dokonce ani před soudem, i když s tím soudem nesouhlasí. Takže propustte tyto lidi a to bude akt demokracie. Připomínám, že je třeba dodržovat Dontův systém. Pokud budete hovořit dvě minuty, tak jeden poslanec z vaší frakce přijde o slovo, takže tím vás jenom o tom informuji. Takové je pravidlo a jeho třeba dodržet. Pan Urban Crespo. Pane Sanchezi, vaše vláda začala před šesti měsíci tím, že přivítal Aquarius a šest měsíců později zablokovala Open Arms v Barceloně. K radosti fašistů, jako je Salvini, slíbil jste zrušení náhubkového zákona, ten trvá dále. Slíbil jste zrušit pracovní reformu a nejen, že jste to neudělal, ale kromě toho jste nezabránil tomu, aby podniky jako Alcoa propouštěly stovky zaměstnanců. Slíbil jste zdanit banky a zdá se, že tato daň nikdy nebude. Slíbil jste, že budete regulovat eh, nájemní bublinu, která vyhání lidi z jejich domovů, ale zdá se, že supové zvítězili. Budou eh, socialisté dále komplici velkých neoliberálních politik? Eh, tak to vypadá. Aby se zastavila ta reakcionářská vlna, která se valí Evropou a která teď vládne v Andaluzii, tak potřebujeme obrat o 180 stupňů politikách škrtů ve prospěch elit. Evropa musí změnit směr a pane Sanchezi, máme už málo času. Je třeba se začít eh, angažovat. Darmouth. Pan Darmouth? I'm going to speak in support. Já chci eh, podpořit pana Boveho o, o katalánských vězních, kteří kteří jsou už rok eh, v, ve vazbě. To jsou političtí vězni. Političtí vězni. A Evropská komise nedělá nic. Rada nedělá nic. Parlament jako instituce neříká nic. A dokonce pan Verhofstadt je sticha. Evropské hodnoty, o nichž stále slýcháme, jsou potlačeny. Klademe si otázku, proč. Pravděpodobným důvodem je to, že španělské vlády podporují evropský projekt a nějak. To znamená, že je v pořádku držet vězně ve vězení, mít politické vězně. To je ohavné pokratictví, které nemůžeme spolknout. Navrhuji, abyste se podívali do zrcadla a začali bojovat za osvobození těchto politických vězňů. Pitideos. Pan Epitideos. prezidente. Eh, Pane eh, ministerský předsedo, já bych na vás měl několik otázek. Jaká praktická opatření chystáte k tomu, aby vaše země, Španělsko, Itálie a také Řecko, přestaly být eh, pastmi na migranty. Vy jste řekl, že jste pro vytvoření evropské armády, ale abychom eh, ospravedlnili rostoucí eh, vojenské schopnosti Evropské unie, eh, museli bychom mít nepřítele. Kdo je tímto nepřítelem? A které členské země jsou ohrožovány z vnějšku? Já myslím, že leda Kypr a Řecko. Chcete převzít roli světového policajta? Vy jste také řekl, že chcete eh, zrušit jednomyslnost v radě, ale to znamená, že členské země by oslabily zejména ty malé. Dovedete si představit, eh, že by eh, vaše země se ocitla v menšině a nebyla schopna bránit své zájmy? Yes, thank you. Uh... Ano, děkuji, pane premiére premiére, za velice konstruktivní projev. Je nepochybné, že Španělsko je spolehlivým partnerem Evropy a Evropa bude spolehlivým partnerem Španělska. Takže ano, budeme pokračovat eh, v záruce pro mládež, politice soudržnosti a tak dále. Ale odpovědnost pro sociální, za sociální Evropu začíná doma. Takže eh, máli se eh, Evropa odchýlit eh, kvůli vašim problémům, to je nebezpečná strategie. Eh, eko, ekonomicky eh, Španělsko stojí na ramenou obrů díky práci předchozích vlád. Pokračujme tedy tímto směrem. Nezatěžujme budoucí generace neudržitelnou úrovní dluhu. Tam, tím začíná sociální politika. Odpovědnost a solidarita jdou ruku v ruce a na tomto základě se těším na další spolupráci se Španělskem. Děkuji. López Pane Sanchezi, v této chvíli, jak říkala vaše kolegyně, hovoříme o budoucnosti Evropy. A nevím, proč na konci se to vaše vystoupení projevilo v takový malý předvolební meeting na podporu vašeho přítele pana Timrmance a vás samotných. Mnozí se ptají, zda stejná energie, kterou používáte k tomu, abyste pronásledoval diktátory v minulosti, zda ji použijete k tomu, abyste pronásledoval současné diktátory ve Venezuele a na Kubě. Požádáte o sankce vůči těmto režimům nebo budete dále mlčet? Hovořil jste o evropském demokratickém aky. Ukažte své proevropské smýšlení v Evropské radě tím, že nepodpoříte diktátorské režimy Madura a Castra, protože Castro dále řídí Kubu. A také propuste politické vězně. Je třeba je propustit na Kubě i ve Venezuele. Musíte to oznámit na radě. Ukažte, že jste pro Evropan. Děkuji. Honorevole Blanco López pan Blanco López. Mucha, muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Pane Estebane Gonzálesi Ponci, být vlastencem neznamená křičit Viva España, ale znamená to zachovávat ústavní a evropské hodnoty a ne pomáhat těm, kteří je chtějí zničit. Vy jste měl příležitost tady ukázat, že španělský vlastenec by měl podpořit španělskou vládu, jako my socialisté jsme vždycky dělali v tomto parlamentu, když bylo Španělsko ohroženo a když jste nás žádali o podporu. Ale já chci říct jednu věc. Vy jste se dostali do vlády Španělska, když jste křičeli, že se Španělsko rozbíjí a dostali jste uh, Španělsko, které bylo mnohem rozbitější po dvou nelegálních referendech, která proběhla pod vaším vedením. A my opravdu s politováním konstatujeme, že nepřispíváte k vytvoření prostoru pro soužití. A právě o to se španělská vláda snaží. Paní Tomašič. Děkuji, <clears throat> Pane předsedo, pane premiére, děkuji vám za váš příspěvek k této debatě. Od referenda eh, o Brexitu se Evropská unie zaměřuje na otázku další politické integrace a zvolení eh, pana Trumpa nás tímto směrem posunulo ještě dál. Eh, to podle mě není dobré. Proto jsem eh, ráda, že hovoříte o souvisejících otázkách veřejných institucích, sociální Evropě, veřejných institucích. Evropa by měla zůstat pevností eh, pracovního práva, ale chceli zůstat globálně konkurenceschopná, nesmí zavádět zbytečně vysoké daně a extrémní právní úpravu. Stojíme před novou krizí, a proto se musíme vypořádat i e, s výdaji veřejných rozpočtů. Dlouhodobý deficit e, španělského rozpočtu může být náročný pro budoucnost Evropy. Děkuji, pane předsedo. Pane Sanchezi, občané chtějí, aby Evropská unie byla užitečná, aby vyprávěla humánní systém ekonomického rozvoje zaměřený na občany a abychom také přesvědčeně hájili lidská práce. Paskové si to uvědomují už dlouhá léta, jsme ochotni přispívat k Evropské unii, vytvářet stabilitu a stavět se za principy, které zastáváme, řešit Eh, řešit výzvy. Musíme se zaměřovat na sociální blahobyt, soužití, politický dialog, řešení politických problémů. Ty jsou velmi složité a simplicistní odpovědi nám nepomohou, jenom se budou opakovat chyby minulosti. To vidíme každodenně eh, v televizi a proto musíme udělat mnohem více. Musíme přepracovat systém provádění politiky, držet se našich zásad a v kontextu právního státu. Jinak eh, se naše politické problémy mohou snadno stát eh, právním problémem, tak jak se eh, stalo v Katalánsku, a to je škodlivé pro všechny. Musíme stát za humanitní přístup, evropský přístup, nacházení řešení a harmonického soužití. Pan Marcelesi. Děkuji, pane předsedo, pane Sančezi. Vítáme ten postup, který zde předkládáte, pokud jde o návrh rozpočtu. Připomínáte Evropě, že je možná sociálnější, ekologičtější cesta. Tváří v tvář Evropě trhu a Evropě nenávisti existuje jiná Evropa. Evropa udržitelná, která vyžaduje větší ambice. Odvážit se, odvážit se mít migrační humánní politiku. Podívejte se na ten nahubkový zákon, podívejte se na to, abyste nadále mohli zachraňovat životy ve Středomoří. Větší ambice potřebujeme také pro ekologickou transformaci, která bude spravedlivá a která nikoho neponechá stranou. Budete mít nějaké datum uzavření jaderných a uhelných elektráren, je to ve vašich rukou. Ukažte, že jste na dostatečné úrovni. Paní Kony. Dobrý den. Pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Vy jste hodně hovořil o ženách, o právech žen, o násilí na ženách. Já ale doufám, že příště budete mít také nějaký ženský doprovod. Dnes tady máte pouze muže ve svém doprovodu. Já si myslím, že by bylo dobré přejít od slov k činům. Itálie a Španělsko měli dobrý vztah eh, i kvůli migraci. Já si myslím, že vy můžete být mluvčím za středomořské země, pokud jde o reformu Dublinu. Říká se, že Evropa nás nechala o samotě. Byla to rada, byly to členské státy. Evropský parlament hlasoval pro reformu Dublinu, pro povinné navracení, ale potřebujeme, aby vy a další premiéři, abyste se dohodli. Pokud jde o násilí na ženách, my jako EPP jsme proto, aby byl rozpočet, aby zde existoval jistý vztah mezi rodinou a prací. My si myslíme, že pro ženu je mnohem lepší, když může se realizovat i v práci a když není pouze v domácnosti jako služka. Děkuji, pan Ferber. Ja, vielen Dank, Herr... Děkuji, pane premiére. Já bych eh, skutečně prosil, když už eh, srovnáváte Katalánsko s Bavorskem, kdyby to bylo skutečně eh, podle pravdy. V Bavorsku bylo hnutí pro no, za nezávislost eh, ze strany extrémní levice zhruba před 100 lety a to ještě dávno předtím, než vznikla Spolková republika, takže to jenom, eh, abychom byli v realitě. Za druhé, eh, co Evropská unie musí dělat. To já jste žádal. Nás by více zajímalo, co dělá vaše vláda ne, eh, skutečně nestačí žádat, aby se Evropa postarala, postarala, eh, když škrtáte liberalizační pravidla předchozí vlády a sám eh, žádná pravidla, žádná opatření pro zvyšování nezaměstnanosti mládeže nezavádíte. Skutečně nestačí žádat solidaritu ze strany Evropy, je třeba také konat vlastními silami. Subsidiarita a solidarita patří úzce k sobě sobě. Děkuji. Nar. Köszönöm a szót, elnök úr. Európa jövőjéről vitatkozunk. Děkuji. My hovoříme o budoucnosti Evropy. Proč před evropským demokratickým systémem stojí velká výzba? Evropa má řešit situaci, kdy Eh, evropská vláda eh, popírá demokratická práva a buduje neliberální systém. Hovořím o Maďarsku a premiéru Orbánovi. Eh, jeho nejlepší kamarád se stal nejbohatším mužem v zemi. Veřejná média mají v rukou opoziční poslanci v maďarském parlamentu s tím nemohou nic dělat, bojí se fyzické újmy. Hrstka lidí neuvěřitelně zbohatla, zatímco stovky tisíc lidí, dětí umírá hlady. Neřeší se korupční kauzy e, a e, členové opozice a občanská společnost jsou pro následování. Pane premiére, Španělsko, vaše země se transformovala z diktatury Eh, uznávanou demokratickou zemi. Moje otázka je, co musíme v Evropské unii udělat, abychom zajistili, aby se nezrodila eh, v Evropě nový, dikta, no, nový diktátor. Pokud hovoříte dvakrát déle, než můžete, tak berete tedy čas svým kolegům. Pan Demesmaker. Bienvenido, señor San... Vítejte, pane Sanchezi. Vítám vás, pane eh, Sančezi. 21. Eh, prosince eh, jsem byl v Barceloně, vy jste tam byl také. Byli tam čtyři katalánští vězni, které jsem chtěl navštívit, právě ukončili svou hladovku. Není na mě, abych soudil politiku nebo strategii, ale co nemohu akceptovat, je to, že lidé teď sedí ve vězení už rok a stojí a, a a vlastně jsou eh, eh, obžalováni ze vzpoury a hrozí jim eh, nepodmíněný trest. Nikdo, prosím, se neúčastnil násilné vzpoury, jako nevidíme to také ve Švýcarsku v jiných zemích. Politika se dělá přes dialog, ne přes soudce. A já urči, určitě existuje existuje nebezpečný nacionalismus, ale ne eh, v Katalánsku. Eh, nebezpečný nacionalismus na sebe bere eh, formu neofrankismu. Pane premiére, měl byste překonat svůj strach z pravicové extremismu a osvobodit, osvobodit politické vězně. Děkuji, pan Tremosa. Pane premiére, vítejte Josefe Borele zpátky v tomto parlamentu. Pane Sanchezi, bývalá španělská vláda vytvořila minulý rok eh, hrozný precedens v Evropské, v Evropské unii, když eh, kvůli debatě zavřelo do vězení katalánské vůdce. Vlastně v Katalánsku máme rostoucí většinu pro referendum a to není delikt, eh, podle španělské ústavy. Užívání katalánštiny je tady zakázáno. My jsme požádali o to, abychom mohli hovořit katalánsky, protože federalismus znamená chápat a rozumět jazyku ostatních. Referendum bude dialog. V dialogu se najdeme. Děkuji. Paní Del Castillo. Mikrofon nefunguje. Pane premiére, na úvod bych vám ráda řekla, že je třeba pracovat a ne hovořit. Vy mluvíte o extremismu, o populismu, ale realita je, že vy jako premiér neděláte nic z toho, co kážete. Od první minuty, od hlasování o nedůvěře, jste v rukou politických stran, katalánských separatistů, kteří se pokusili porušit ústavní pořádek, porušují zákon a nemají žádnou eh, právní legalitu. Vy můžete přijít sem, můžete nám vyprávět svůj příběh, ale když nakonec ta realita a fakta jsou tak eh, jiná, tak všichni za našimi hranicemi, za hranicemi Španělska, to poznají, pochopí. Je třeba být důsledný a vy důsledný nejste. A znovu jste to tady dokázal. Pan Pirinsky. Mr. Prime Minister. Pane ministerský předsedo, vy jste hovořil o tom, že je třeba, aby se demokracie v Evropě nově legitimovala. A jste pro více evropské demokracie. Nemáte si mysli, nemyslíte si, že lidé cítí, že je jim odpírána suverenita a právo rozhodovat o své vlastní budoucnosti? v mnohých regionech ubývá obyvatel, ruší se průmysl a lidé mají pocit, že s tím nemohou nic udělat, že nerozhodují o tom, jak se bude vyvíjet jejich vlastní život. O čem, nebo jak byste eh, se vyjádřil k suverénní demokracii, eh, kde by lidé měli výhled do budoucna a Připojil byste se k tomu e, názoru, že Evropa musí začít znova? Toto je centrální e, problém, jak v Brexitu, tak v katalonském problému. Pan Salafranka, pane předsedo, pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Řekl jste zcela správně, že Evropská unie je unie založená na hodnotách. Proto tento parlament má jasný a nespochybitelný závazek, musí hájit lidská práva regionu, země, kontinentu, celé planety. Proto tento parlament zavedl Sacharovovu cenu. Sacharov za sebou ponechal dědictví mírového soužití mezi, eh, mezi národy. Minulý rok jsme dali Sacharovovu cenu demokratické opozici eh, ve Venezuele a také těm eh, kubánským dezidentům. Co si o to myslíte? Byl jste eh, v Ku- na Kubě, setkal jste se s nimi, já se ptám, byl byste ochoten se s nimi sejít? Pokud jde o Venezuelu, tak tento parlament širokou většinou schválil usnesení, které žádá, aby Evropská unie a členské státy se připojily k žádosti před Mezinárodním soudním tribunálem, aby Venezuela byla souzena za své zločiny. Německo, Francie, Kanada a další se takto podepsali. Byl byste ochoten se k tomu přidat, k této žádosti? Paní Valenciano, děkuji, pane předsedo. Vidíte, pane premiére, že zdá se, že lidová strana je oslabena kvůli tomu, že prohráli hlasování o důvěře. Není tomu tak. Vidíte, že na jedné straně žádají patriotismus, když jsou v opozici, tedy když jsou ve vládě, ale když eh, my jsme ve vládě, tak nám žádný patriotismus nedávají. A pokud jde o tu vaši myšlenku, kterou jste tady prezentoval, tak eh, tady jsou větry populismu, národního nacionalistického populismu, roztříštění v Evropě, extremismu, reakcionářství reakce proti Evropské unii, proti síle Evropské unii, proti síle žen. Je to reakční hnutí. Nacionalistický populismus, který říká, že nemá komplexy. My také ne, pane předsedo. Pro Evropané a lidé bez komplexu. Estera Sferagut. Děkuji, pane předsedo. Vítejte Evropa je první destinací na světě a Španělsko po Francii je druhým nejnavštěvovanějším krajem po Francii a cestovní ruch je velmi rozvinutý. Nicméně kromě inovací a udržitelnosti potřebuje kvalitní služby, potřebuje také bezpečnost a stabilitu. A o tom chci hovořit. Vy vděčíte za vládu těm, kteří demonizují cestovní ruch, chtějí vytlačit z běžného života. Různé vandalské akty ve Valencii, na Baleárech, v Katalánsku proti soužití. Pane premiére, když není stabilita, tak je to rána pro cestovní ruch i pro soužití. V jakékoliv zemi Evropa nám ukazuje, že má svá přesvědčení Nicméně vy se pořád vydáváte jiným směrem. Vy schválně podporujete rozkol mezi občany. Jste tolerantní k netolerantním a zodpovědný vůči těm, kteří chtějí bojovat proti Evropě a institucím. Bojovat proti autoritářství jde nejlépe tak, že budete dodržovat zákon. Vraťte se na evropskou cestu, vládněte na základě dohody, která nebude tajná. Děkuji. Paní Regner. Eh, Vážený pane premiére, Děkuji vám za vaši inspirující řeč eh, pro Evropu, pro člověka. Byl to projev, který nám dává naději a odvahu. Chci se zeptat eh, konkrétně na ženy. My máme v parlamentu už dlouhou Eh, odhlasovanou zprávu vyjednanou a to je, jsou rovné příležitosti pro ženy a muže. Co můžeme eh, očekávat? Eh, jakým způsobem co máme čekat? Vy se vyslovujete také proto a my také počítáme s předsedou, s předsedou Tajánem hledíte na to, aby se dostatek žen dostalo ke slovu, protože to tak nevypadá a ženy jsou také eh, nezbytným hlasem v Evropském parlamentu. Je potřeba pečovat o to, aby také dostali eh, rovnoprávně slovo. Připomínám, že jsem jedním ze signatářů návrhu Evropské komise, aby se dalo více míst ženám ve správních eh, radách. Byl jsem druhým signatářem. Paní Koraca byl, vidíte, že dávám ženám slovo. Eh, pane premiére, eh, já skutečně se rovněž jako vy obávám té protievropské retoriky z extrémní pravice. Tento parlament hlasuje eh, napříč politickými a národnostními hranicemi. A chceme, aby tento parlament měl jedno sídlo Chceme mít právo rozhodovat sami, eh, kde a kdy se budeme scházet. Kancelářka Merkelová a kancléř Kurz eh, se vyslovili jasně pro. A vy, jakožto pro Evropan, jste ochoten eh, toto prosadit na program Rady a hovořit o tom s lidmi ve Španělsku během volebního období abychom měli proevropský, prodemokratický dialog? A nebo budete toto spíše ignorovat? A odtýká se to vlastně eh, v symbolu jednotné Evropy. Děkuji. Revo Dallon Bonfoy. Vážený pane premiére, děkuji za váš projev který dává naději Evropské unii, když eh, staví do popředí sociální otázky, ekologické otázky, solidaritu, hodnoty a také rozpočet. Vy jste byl velmi ambiciozní. 1% podle vás není dostatečné 1% HDP členských států, abychom měli silné evropské projekty. Také jste zašel velmi daleko, protože jste si dovolil hovořit o federální Evropě. Já to ráda slyším a děkuji vám za to. Ráda bych se vrátila k situaci v Andaluzii. Jsme zde velmi znepokojeni a rozhodně musíme vyjasnit jakoukoliv nejednoznačnost, tu alianci se silami extrémní pravice. Spolehněte se na nás, my budeme vždy konzistentní, budeme vždycky eh, pro alianci s progresivními pokrokovými silami, pro ekologickými. Děkuji, pane předsedající Pane premiére, dovolte, abych měl nejdříve technickou připomínku, protože chci říci, že je opravdu politování že se tady vystavují eh, portréty zločinců, kteří budou odsouzeni. To je opravdu, opravdu, řekl bych, eh, nedostatek respektu vůči předsedovi a vůči premiérovi. Pane Sanchezi, vy jste sem přijel a žádáte, aby se chránil evropský model před extremistickými ideologiemi, které ho ohražují. To můžeme uplatnit i na vás. Vy tady hovoříte o nebezpečí extremismu v Evropě. To je pravda, ale vysvětlete nám také celé Evropě, že jste předsedou španělské vlády právě díky těmto extremistům nacionalistickým separatistům, čávistům a také baskickým teroristům, bývalým teroristům. Vy jste s nimi se sešel i na různých eh, příležitostech, velmi spochybnitelných. Vy eh, vládnete opravdu díky odpadu španělské politiky a celé Evropy. Pan Javi López. <laughs> Ah Pane předsedo Sanchezi, já jsem tady hlasem Evropanů, kteří věříme v silnou a sociální Evropu, která se stará o zaměstnanost, bojuje proti chudobě dětí a chce zlepšit podmínky pracujících. Jsme pro ekologickou Evropu, která bude vůči silou v boji proti klimatickým změnám. Jsme pro otevřenou Evropu, která bude plnit své mezinárodní povinnosti pokud jde o solidaritu a zodpovědnost, jsme pro feministickou Evropu, která je pro rovnost mezi pohlavími. To je realita, kterou teď hájí španělská vláda. To je hlas, který my Evropané potřebujeme a tento parlament to vítá. Potřebujeme Evropu, která chápe, že její budoucnost je možná pouze tak, že budeme mít společné občanství a že dialog a soužití bude jejím smyslem existence. Kromě toho je to také hlas nové vlády, která zahájila novou politickou etapu v mé zemi, v Katalánsku. E, etapu, která bude založena na dialogu, na samovládě, na respektu vůči soužití, na hledání politických řešení. Právě to přinesla nová španělská vláda a to je jediné řešení pro budoucnost katalánců. Pan Mato Děkuji, pane předsedo, pane Sanchezi. Doufal jsem, že tady ve vašem 37-minutovém projevu alespoň 10 vteřin věnujete nejvzdálenějším oblastem Evropské unie, mezi jiným Kanárským ostrovům, ale zase jste mě zklamal. Ty nejvzdálenější regiony jsou uznány v samotné smlouvě. Tam se říká, že tyto oblasti mají zvláštní potřeby. Já vím, že pro vás jsou Kanárské ostrovy pouze turistickou destinací, ale pro nás je to mnohem více. Je to příležitost a příklad toho, jak by měla vypadat integrační politika, politika soudržnosti, politika solidarity. Předseda Tajány tady několikrát řekl, že nejvzdálenější oblasti jsou velmi zásadní a to je pravda. A já doufám, že poté, co jste prošel tímto parlamentem, budou důležité i pro vás. Plňte smlouvu. Nepochybujte o tom, že my tady v srdci Evropy vám poskytneme veškerou podporu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Především zde vítám předsedu své země, premiéra své země, jeho ministra zahraničí Josepa Borela, který je bývalým předsedou tohoto parlamentu. Z vašeho projevu chci pouze upozornit na jedno slovo. Federalismus, potřebu bojovat za federální Evropu. To je myšlenka, která je také základní pro mou zemi. Je to pouze uznání harmonie, schopnosti žít v rovnosti a rovnováze. To je věc, kterou potřebujeme v Evropě, abychom mohli chránit občany. Je to harmonie, kterou potřebujeme, abychom také chránili Evropskou unii, která potřebuje reformovat měnovou unii. Potřebujeme tento fiskální pilíř. A tady socialistická frakce za to bojuje. Musíme dosáhnout většiny v příštích volbách v radě, komisi i tady v parlamentu, abychom měli pojištění v nezaměstnanosti, které bude chránit nezaměstnané. A poslední vystoupení, pan poslanec Mian Mon. Od chvíle, kdy Španělsko vstoupilo do Evropské unie, Iberoamerická otázka a posílení vztahu s Latinskou Amerikou bylo zásadní. Jak jste zapomněl nezmínit pouze Venezuelu? ale například ta významná jednání s Mercosurem, protože mě v tom vašem projevu netrápí pouze to, co říkáte, ale hlavně to, co vůbec neříkáte. A také chci říci, že důležitý s ohledem na Brexit je také rybolov. V budoucím vztahu, v budoucím jednání Uvidíme, jak to ještě dopadne s Brexitem. Věnujte pozornost nejen Gibraltaru, který si to zaslouží, ale také rybolovu, vzájemnému přístupu ke zdrojům a vodám. V Evropě tedy je ve hře spousta zájmů, jak evropských, tak španělských i mého regionu Galicie. Chci vám také říci, že nový víceletý finanční rámec a legislativní texty komise vypadají tak, že některé španělské regiony mohou přijít o spoustu peněz. Takže prosím, věnujte pozornost také tomuto bodu. Detien. Vážený pane předsedo, jsem velice rád, že jste nám propůjčil eh, tuto čest, že jste zde. My ve vás klademe velikou naději, eh, že slyšíte na přání lidí. Já vám mohu říci, že mno, mnozí eh, i v Německu mají velice pozitivní eh, obraz o nové socialistické vládě. Místo konfrontace eh, dáváte příležitost umírněnosti a, a delegaci, propagujete práva žen, snažíte se o ekonomické motivace a růst a o vyvážený rozpočet. Já vás chci poprosit, abyste nám dal zprávu, jakým způsobem budou, vyva, budou vypadat, eh, bude vypadat provádění eh, nových eh, zákonů v oblasti pracovního práva, které schválila vaše předchozí pravicová vláda, tak, aby bylo možné znovu posílit práva pracujících. Děkuji. A nyní má slovo Sanchez Pérez Castejón, aby zodpověděl dotazy poslanců. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem poslancům, kteří si vzali slovo. Děkuji tedy za jejich tón a děkuji také za intenzitu vašich vystoupení, protože si myslím, že to také oživuje debatu, především poté, co jsme si vyslechli vystoupení z různých eh, politických frakcí, z různých směrů. Já bych eh, logicky zase odpověděl globálně, ne individuálně, ale zaměřím se na takové dvě osy, které schrnou to, co jsem řekl ve svém úvodním projevu, ale zároveň eh, to bude také klíčové pro to, abych mohl odpovídat na vaše vystoupení. Nejdříve tedy multilateralismus a poté federalismus. Multilateralismus. Já jsem ve svém prvním vystoupení říkal, že španělská vláda hájí agendu 2030 nejen tedy z hlediska transformace na národní úrovni, ale také kvůli tomu, že si myslíme, že Evropská unie by měla být velkým aktérem v tom více straném rámci. Ta agenda 2030 také bojuje za rovnost pohlaví a také je v souladu s tím, co jsem tady uváděl v souvislosti se strategií Evropské unie pro rovnost pohlaví. Také ve Španělsku přijímáme celou řadu opatření, aby se plnil pakt nebo tedy dohoda o boji proti násilí na ženách, aby se snižoval rozdíl v platech mezi ženami a muži a tak dále. V tomto smyslu bych vám rád také řekl jednu věc. Pár řečníků tady zmiňovalo nezaměstnanost, to je pořád ještě nepřijatelné ve Španělsku s porovnání s jinými zeměmi, eh, s průměrem eurozóny a Evropské unie, ale já vám teď řeknu, Eh, jednu věc. Teď máme asi 19 milionů lidí zapsaných eh, na sociálním pojištění. 48% z nich eh, jsou ženy. Více než 8 milionů žen našlo práci a jsou teď tedy integrovány na pracovním trhu. A také vám řeknu další věc. Opatření, které přijala španělská vláda, že se o 22% zvýšil minimální plat, to je nejvyšší zvýšení od roku 1976, tedy v demokratické historii naší země, tak v 70% to bude ku prospěchu především ženám, které tedy bohužel v současné době pobírají nižší plat, tím pádem ten plat minimální. Pokud jde o dětskou chudobu, tak boj proti dětské chudobě je jednou z hlavních os agendy 2030 my jsme říkali, že je nutno eh, posílit eh, boj proti dětské chudobě, to též eh, děláme i ve Španělsku. My rozhodně sázíme na boj proti dětské chudobě a velmi se zaměřujeme na tu takzvanou záruku pro děti a snažíme se to promítnout do španělské politiky. Pokud o klimatické změny, někdo tady zmínil ten závazek španělské vlády, jak jsme tedy připraveni. My velmi brzy schválíme návrh španělské vlády. Je to návrh Národní strategie ekologické transformace, kde jednou z klíčových otázek, alespoň pro španělskou vládu, je, aby tato transformace byla spravedlivá, aby ty uhelné oblasti, ty oblasti, kde je hodně tepelných elektráren, aby nabídly jiné příležitosti. A také se zde zmiňoval balíček práv a svobod, který bohužel po dobu sedmi let bývalé vlády byl tedy spuštěn. Zmiňoval se tady ten náhubkový zákon a pracovní práva, pracovní reforma jen dvě věci. V souvislosti s tím náhubkovým zákonem právě teď se to řeší na poli španělského parlamentu dolní sněmovny a doufám, že se to schválí už v únoru. A za druhé, pokud jde o pracovní práva, musím říci, že španělská vláda impulzuje sociální dialog. Pouze v sedmi měsících jsme schválili plán zaměstnanosti mladých, aby se za tři roky snížila nezaměstnanost mladých eh, o 10% a chceme mobilizovat 2 miliardy eur. A také jsme spustili plán, který bojuje proti nejistému zaměstnání. Tím eh, se zaměřujeme na ty smlouvy, které neodpovídají našemu právu, tedy smlouvy na dobu neurčitou. To chceme, aby všichni měli smlouvu na dobu neurčitou. Kromě toho máme více než 3 miliony žen a mužů, kteří díky té naší dohodě dostali více peněz díky pojištění v nezaměstnanosti, a díky krytí pracovních úrazů a tak dále. Toho jsme dosáhli díky jednání se sociálními partnery. Takže multilateralismus, jasná sociální agenda španělské vlády, nejen na evropské, ale i na národní úrovni. A mám ještě dvě další úvahy, které vyplynuly z vašich příspěvků. Pokud o zahraniční politiku, Venezuelu, chci říci, že španělská vláda, ale i já jako šéf opozice předtím, než jsem se stal premiérem, my jsme neuznali legitimitu venezuelských voleb, ani jsme neuznali rozhodně Madurův režim. Důkazem je, že jsme nebyli na převzetí moci. Několikrát jsme apelovali na Madurův režim, aby propustil politické vězně. Díky postupu ministra zahraničí se nám podařilo převést do Španělska několik politických vězňů z Venezuely. Posledním příkladem je jeden mladý muž, se kterým jsem se také setkal. A také pokud jde o Venezuelu, chceme vytvořit eh, skupinu, která bude založena na dialogu, bude složena z evropských zemí a také limské skupiny. Francie se neúčastnila toho jednání, kterou, eh, které tedy zahájila skupina z Limy. Španělsko se snaží vytvořit takovou skupinu, která by napomáhala dialogu, aby se jednou provždy vyřešila venezuelská krize. Mě překvapuje, že když se hovoří o Venezuele, že se tady nezmiňuje migrační krize v souvislosti s Venezuelou. To je velký nával pro nás také. Spousta Venezuelanů hledá azyl v naší zemi. Migrační krize ale existuje na celém latinskoamerickém kontinentu. Kolumbie, Peru, Chile. Ve spoustě zemí, z jejich představiteli jsem se setkal za těch sedm měsíců svého předsednictví vlády. Španělská vláda jako celek chce odblokovat finanční zdroje, aby se napomohlo těmto zemím alespoň nějakým rozumným způsobem eh, řídit migrační toky, které do těchto zemí směřují, především tedy do Kolumbie, která se pochopitelně těší veškeré naší podpoře. Kanarské ostrovy. Tady chci pouze říci, že španělská vláda v těch sedmi měsících eh, projednala obnovu kanárského statutu a podepisujeme všechno, co je třeba podepsat. My věříme eh, v příležitosti, které Kanárské ostrovy přináší. Také jsme podepsali smlouvu na určitou částku, kterou bude zpravovat kanárská vláda, která bude využita k obnově stolniční sítě. Teď ještě taková globální poznámka k vystoupení především lidovců Týkalo se to Katalánska, já jsem to říkal ve španělském parlamentu, řeknu to také vám, řeknu to svým kolegům nebo tedy krajanům z EPP. Tady extrémní pravice dělá to, že když je u moci pravice, tak používá Katalánsko jako takové beranidlo, jako prostředek na boj proti španělské vládě. Ale my jsme jednotní. My děláme vždycky to tež, i když jsme v opozici, i když jsme ve vládě. My nemníme, neměníme svůj přístup a byl bych rád, kdyby lidová strana dělala to tež. Ať už jde o regiony nebo o Eh, jiné oblasti, tak mně se líbí spíše ten švédský přístup a tak bychom měli vyřešit to, co se stalo v Andaluzii. Muchas gracias. Děkuji, pane předsedo španělské vlády. Děkuji za to, že jste zodpověděl dotazy poslanců. Já si myslím, že tato rozprava byla velmi zajímavá. Hodně se mluvilo o Španělsku ale také hodně o Evropě, o politice vůči Venezuele. Pro nás je to velmi důležitá věc. My hájíme práva venezuelských občanů. Není možné umírat hladem v této zemi, kde není ani demokracie, ani svoboda. Děkuji za vše.